Zahájíme naše zasedání. Zaujměte prosím místa. Nous allons commencer notre réunion. Zahájíme zasedání a požádám vás, abyste zaujali místa. Vážený pane komisaři, Vážení kolegové, kolegyně, dámy a pánové, na úvod mi dovolte, abych vás přivítala. Jménem výboru DV Evropského parlamentu na tomto meziparlamentním setkání s vnitrostátními parlamenty na téma soudržnost politik ve prospěch rozvoje a koordinace dárců – Prostřednictvím této problematiky posilujeme spolupráci mezi Evropským parlamentem a národními parlamenty. Já jsem Eva Žoli a jsem předsedkyně výboru pro rozvoj Evropského parlamentu. Ma nationaux présents ici aujourd'hui. Eh, velice mě těší, že dnes tady jsou s námi mezinárodní parlamenty. Je to součást Eh, naší posilující spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními v době krize rozpočtových škrtů a pomoci, eh, kterou je nutno poskytovat některým zemím. Je třeba, abychom se zajímali o to, jaké dopady mají naše kroky a akce. A z tohoto důvodu eh, je téma zvoleno tak, aby bylo aktuální a aby nás všechny zajímalo. To znamená, abychom lépe koordinovali a kooperovali mezi našimi institucemi. A myslím si, že také je třeba více konzultovat směr politiky na unijní úrovni a na úrovni národní. Jak je vidět z našeho programu, naše schůze bude rozdělena na dvě části. Eh, první bude předsedat pan Sean Kerens a bude se zabývat eh, konzistentnosti rozvojové politiky v EU. Eh, v první části nám představitel národních parlamentů představí osvědčené postupy v této oblasti. No a doufáme, že se rozvine plodná debata. Druhou část eh, tu bude řídit pan Gay Mitchell a budeme se zabývat politickými instrumenty, eh, které lze hodně využít k lepší koordinaci eh, rozvojové politiky v Evropské unii. Součástí bude prezentace pana Pata Prýna, který je předsedou spojeného výboru pro zahraniční politiku a obchod v jirském parlamentu. A pokud bude mít čas, pak se pokusíme dospět k nějakým závěrům. Také bych chtěla přivítat pana komisaře Pívalkse. Chtěl bych zdůraznit, že koherentnost rozvojový politik to není jenom o rozvoje politice EU nebo v té či oné zemi, ale eh, je to celý soubor eh, politik, které přesahují Evropskou unii. Třeba eh, v Norsku vznikl významný fond o hodnotě 3 miliard dolarů, který je na záchranu lesu, respektive proti odlesňování. a zaměřuje se na amazonskou oblast. Eh, čili eh, to je určitý střed eh, zájmu mezi naším přístupem a rozvojovou politikou celosvětovou, protože v zahraničí třeba fungují firmy německé, rakouské, norské a samozřejmě i v zahraničí je třeba respektovat životní prostředí. Anton Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, dámy a pánové, je mi skutečně ctí, že mohu být přítomen tomuto meziparlamentnímu zasedání, protože je to skutečně příležitost spojit znovu naše síly v zájmu rozvoje. Já myslím, že pro vás, kteří jste obhájci rozvoje není nutný dlouhý úvod, ale rád bych zdůraznil tři věci, které považuji za důležité. Za prvé, není míru bez rozvoje. A není také udržitelný rozvoj z hlediska environmentální udržitelnosti bez rozvoje. A také není prosperita i v Evropské unii bez místního rozvoje. A proto si myslím, že rozvojová spolupráce je natolik důležitá, protože zajišťuje udržitelnou budoucnost pro nás, pro všechny. V tomto ohledu se dnešní diskuze podle mě dotkne dvou nejdůležitějších otázek, které souvisí se současnou rozvojovou politikou EU, abych vedl čísla, abyste viděli, kolik nám na tom záleží. V roce 2012 platby celkově od Evropské komise, od EU představovaly 9 miliard eur. Jedna miliarda je komunitární podpora. To znamená, že 8 miliard je ze společenství, celkově je to asi těch 9 miliard. A to znamená, že je důležitá také koordinace. Musíme pracovat na základě jediného rámce, to je naprosto klíčové pokud chceme dosáhnout udržitelných výsledků v udržitelném rámci. Z jiného pohledu, když se podívám na těch 8 miliard a když to porovnám s tím, kolik potřebuje třeba Afrika na energetiku, je to asi 50 miliard na rok. Takže to, co my dáváme rozvojovým zemím, je jenom nepatrná částka z hlediska jejich potřeb. A měli bychom se také zamýšlet nad tím, jaké máme další zdroje pro rozvoj. Jedním je samozřejmě zdroj domácí, vnitrostátní a to také hodně souvisí se soudržností rozvoje. A druhá věc, související záležitost, je evropská politika pro obchod, zemědělství, rybolov, náš přístup ke globálním otázkám. Toto všechno má velký vliv na potenciál jednotlivých zemí posunout se ku předu směrem k rozvoji. Takže politika pro rozvoj, i když se zdá, že je to hodně zjednodušené, by mohla mít mnohem větší dopad v porovnání s přímými toky pro rozvoj. A znamená to, že dnešní otázky hodně souvisí s platbami, které my posíláme rozvojovým zemím, ale současně si myslím, že bychom měli jednoznačně pochopit, že bez koordinace mezi EU a dalšími partnery a aniž bychom se pořádně zamysleli nad koordinací politik pro rozvoj, nemůžeme očekávat, že samotné rozvojové fondy povedou k nějaké podstatné přidané hodnotě. To, čeho se pokoušíme dosáhnout prostřednictví koordinace, hodně souvisí s takzvaným společným programováním. To v podstatě znamená, že si vezmete nějaké rozvojové země, rozvojový plán s časovým plánem, který se předpokládá, a přizpůsobíte svou vlastní rozvojovou strategii tomuto rozvojovému plánu. A kromě toho se snažíte pracovat uvnitř EU abychom měli stejný rámec pro výsledky a stejné tempo rozvoje. Z politického hlediska to mý kolegové všechno podporují a například včera jsme se dohodli, že zrušíme všechny sankce v našem vztahu s Barmou a vyzvali jsme ministry zahraničí ke společnému programování. Z politického hlediska se tedy zdá, že všechny země EU to opravdu podporují. A pokud jde o implementaci, stojíme před jinými výzvami. Protože to se dotýká toho obvyklého cyklu programování, dotýká se to také zavedených postupů, které už platí 50, někdy 20, někdy 10 let. Ale vyžaduje to velké změny. A já si myslím, že je naprosto zásadní, aby evropské parlamenty požadovali politickou odpovědnost od jednotlivých zemí. Všichni, i agentury, se musí tímto pravidlem řídit, protože jinak by se mohlo stát, a já jsem to viděl v některých zemích, třeba na ministerstvech našich partnerských zemí, třeba ministerstvu zemědělství v Malavi, je jakási jednotka, která slouží projektům, protože oni mají tolik projektů, že veškerou administrativní kapacitu vyčerpají všechny tyto projekty. A nemají žádnou soudržnou strategii na to ministerstvo, protože už jim nezbývají žádné zdroje. Oni jenom slouží projektům partnerských zemí. A proto si myslím, že společné programování není výjimkou, ale pravidlem. Ale je to pravidlo, které nejde nikomu vnucovat. Je to pravidlo, které je třeba akceptovat. Jak už jsem říkal, na politické úrovni akceptováno je. Na administrativní úrovni na tom ještě musíme pracovat. A není to nic nového. Na úrovni EU už v roce 2007 byl kodex chování pro dělbu práce a komplementaritu. To už je všechno přijato. A šest let poté s tím pořád ještě zápasíme. Ale dalo by se říct, že se zdá, že došlo k zásadnímu posunu. Já jsem se v Etiopii účastnil schůzky s etiopskou vládou a se všemi evropskými delegacemi v Etiopii a s Norskem. A tam proběhla taková předběžná analýza pro programování a zdá se, že to tak bude. Já očekávám, že v roce 2014 bychom mohli mít společné programování třeba v Sudánu, v Guatemala, v Ruánu, v Namíbii, v Egyptě a v dalších zemích. Takže posunujeme se ku předu, ale když se podívám na těch 150 zemí na celém světě, se kterými spolupracujeme, je to teprve začátek. A jak už jsem říkal, musí to být pravidlem. A zvlášť důležité je to v novém období. A tím novým obdobím mám na mysli období od roku 2014 do roku 2020. Je to totiž období, kdy se připravuje Evropská rozvojová pomoc na dalších sedm let a kdy máme šanci opravdu se přizpůsobit tempu našich partnerských zemí a také našemu společnému přístupu. Později by to bylo obtížné, protože máme dva rozpočtové orgány. Máme Evropský parlament na jedné straně a radu na straně druhé. A kdyby se něco mělo měnit později, je to těžkopádný proces a já naprosto chápu, že to, co probíhá v Evropské komisi, by mělo být příkladem společného programování. Všem máme omezený čas, ve kterém to můžeme udělat. A proto opět žádám vás všechny, abyste skutečně podpořili společné programování. abyste také požádali své kolegy ve vládě a také v rozvojových agenturách, aby se zamysleli nad tím, jak to postupuje. A opakuji, já si myslím, že by to mělo být pravidlem, ne výjimkou ale dnes máme pořád ještě jen výjimečné situace a já nevidím žádný důvod, proč by to tak mělo být. Protože pokud nebudeme využívat rámec společného programování, přijdeme o určitou hodnotu těchto prostředků. Jistě, nějak jsme to spočítali, ale když budeme mít společné programování, můžeme navýšit, můžeme vylepšit tu podporu asi o 6 miliard. A otázka, která s tím hodně souvisí, není sice dnes na programu, ale podle mě je to velice znepokojivý trend, je rozvojová pomoc obecně. Protože loňský rok nebyl moc dobrý z hlediska oficiální rozvojové pomoci. Z loňského roku jsme měli smíšené pocity, protože v některých zemích eh, došlo k navýšení a Obavy byly trošku menší, nicméně já myslím, že letos statistiky rozvojové pomoci ukazují, že je to prostě devastující. Je to devastující z toho pohledu, že to pokleslo z 0,42 GNI na 0,39 GNI. Takže jsme udělali krok zpět, ale jenom ve čtyřech zemích se to zvýšilo a to je naprosto nepřijatelné podle mě. Proč? Protože Všechny hlavy vlád a států se v rámci víceletého finančního rámce dohody na 0,7. A když se podíváte, jak je to v praxi, ani se to k tomu nepřibližuje. Jenom kdybych to měl porovnat s posledním záchranným balíčkem pro jednu z našich členských zemí, to bylo 10 miliard. 10 miliard eur. A všechny tyto výdaje na rozvoj prostřednictvím společenství v loňském roce byly 9 miliard, včetně humanitární pomoci. A já bych skutečně chtěla vyzvat vlády, aby udělali to, co slíbili. To není charita. To je investice do větší bezpečnosti, protože když to neuděláme, zvýšíme naše eh, výdaje na armádu, na krizové situace, na humanitární pomoc, abychom podpořili lidi v krizi. Ale humanitární pomoc není řešením, to je jenom takové přemostění při přechodu k normálnímu životu. Ale jak obnovit normální život? Když vidím výzvy, před kterými stojíme, jako je třeba Sýrie, Mali a Sahel, roh Afriky, africký roh, my můžeme poskytnout bezpečnost a prosperitu evropským občanům. A já myslím, že je velmi znepokojivé, co se děje dnes. Není to sice dnes na programu, ale nemůžeme se vyhnout tomu, abychom mluvili také o koordinaci. Pokud nejenom neplníme sliby našim partnerským členům, eh, zemím, ale je to i v zájmu Evropské unie. A jak jsem říkal, ta čísla z pohledu celé Evropské unie nejsou zase tak velká. Ten rámec se má zvýšit na období 14 až 20. Návrh komise byl snížen o 30 na 60 Tu mezeru mohou zaplnit jenom národní rozpočty, takže my jsme chtěli, aby se to víc pokrylo z komunitárních prostředků, aby se změnil rozpočet, ale máme omezené možnosti, abych tak řekl. Ještě to není úplně hotové, ale já myslím, že rozhodně je nutné zvýšit národní rozpočty. A z pohledu našich zájmů je to zásadní. Politická soudržnost pro rozvoj, soudržnost politik ve prospěch rozvoje. Já myslím, že soudržnost politik jsme vždy zdůrazňovali jako Evropská unie. Vždy se ji snažíme prosazovat, ale když vidím, jak to vypadá v realitě, jak to, co se vlastně mění, změnily se jenom některé prvky. Poslední věc, na kterou jsem opravdu hrdý, to je něco, co parlament v poslední době schválil, je směrnice o transparentnosti pro těžební odvětví. To předložil můj kolega Michel Barnier. Samotná rozvojová pomoc nestačí. To je naprosto jasné. A současně říkáme ano, rozvojové země mají zdroje, mohli by brát víc z těch zdrojů. Neměli bychom zapomínat, že jsou to malé země, zranitelné země a vyjednávají s národními společnostmi, které mají velkou vyjednávací moc. Takže nakonec tyto země uzavírají dohody, které nejsou optimální. A doposud byla škoda, že jsme neměli žádné informace o jednotlivých projektech. Nevěděli jsme, kolik z toho, která země má a byla proti tomu velká opozice. Já si myslím, že transparentnost je první krok směrem k bohatství. A je to tedy podle mě jeden dobrý příklad toho, jak my můžeme ukázat, že naše politiky jsou v oblasti rozvoje soudržné. Souvisí to také se dřevem. Začíná platit nařízení, podle kterého je možné dovážet do Evropské unie pouze dřevo vytěžené zákonným způsobem. A máme také vlajkovou iniciativu na podporu našich partnerských zemí. Jejím cílem je udržitelná zpráva lesních zdrojů. Samozřejmě k tomu máme ještě daleko, ale pouští se do toho stále více zemí a uzavřeli jsme vyjednávání třeba s Indonézií. A to znamená, že když se budeme držet tohoto přístupu, získáme všichni. Bude to opravdu udržitelná zpráva lesů a současně se vypořádáme s velkou částí těch nelegálních toků dřeva. A je to věc, která začala v EU, ale samozřejmě většinou eh, záleží na výsledku, ale pokud je o náš vlastní boj e, s daňovými úniky. Jde o globální transparentnost finančních toků. Já se někdy připadám v obtížné situaci, když mý kolegové z rozvojových zemí tvrdí, že jsou nějaké peníze, že peníze byly ukradeny lidem některé země a nejsou schované na Kajmanských ostrovech nebo někde jinde nějakém jiném daňovém ráji, ale uvnitř Evropské unie. Oni se snaží získat zpět, ale jsou bez šance. A já opravdu věřím v to, že potřebujeme transparentnost, odpovědnost a zákonnost všech plateb. Je to naprosto zásadní, abychom mohli pokračovat nejenom v globálním měřítku, ale i v EU, kde můžeme spoustu věcí v tomto ohledu vylepšit protože je to opravdu těžké obhájit pak všechny požadavky na transparentnost a boj proti korupci. Pokud máme, abych tak řekl, šedé zóny, kam se odchylují peníze z těchto partnerských zemí a ke kterým nemáme přístup. Takže já si myslím, že s tím musíme v EU něco dělat a viděli jsme, nebo uvidíme, že i naše příjmy zdaní stoupnou. Ale to není všechno. Já jsem měl také radost, že kolega z oblasti zemědělství Dačan Čološ veřejně oznámil, že je připraven zmrazit všechny dotace, dovozní dotace na zemědělské produkty. Já si myslím, že to je věc, která se moc nevyužívá, ale stejně je zásadní sledovat i tuto věc. A mohl bych pokračovat ve stejném duchu, i třeba v oblasti obchodu, tam už jsme toho dosáhli hodně, ale ještě se to samozřejmě dá vylepšit a já doufám, že další vyjednávání o dohodách o obchodním partnerství budou pokračovat. Takže náš přístup k soudržnosti politik ve prospěch rozvoje toho přineslo hodně pozitivního pro rozvojové země a můžeme být pišní na to, čeho jsme dosáhli. Neměli bychom být za tolik kritičtí, ale můžeme toho udělat mnohem víc. To je náš přístup. Takže u soudržnosti politik ve prospěch rozvoje se domnívám, že jsme na čele světového vývoje. Ale musíme to dál prosazovat. A já rozhodně spolehám na poslance, že to podpoří. Protože Někdy se to vidí tak, že to poškozuje zájmy Evropské unie, ale to je špatně, protože větší transparentnost, větší rovnost v obchodu, větší soudržnost jednotlivých politických rámců posiluje Unii, neoslabuje ji, přináší nám také větší příjmy proto si myslím, že bychom se na to neměli, neměli dívat z toho úzkého pohledu nějakých lobbystů, ale spíš tak, jaký prospěch mají z tohoto přístupu evropští občané. A proto vám přeji hodně zdaru na tomto zasedání. Pokud je o soudržnost politik ve prospěch rozvoje, na podzim chystáme zprávu, snažíme se připravit nový přístup, abychom ukázali, čeho jsme dosáhli a jakým výzvám se musíme postavit. A pokud jde o společné programování, očekávám také, že na podzim budu informovat parlament, jak na tom jsme, čeho jsme dosáhli, protože je opravdu zásadní, abychom to dál sledovali, abychom věděli, se kterými zeměmi máme společné programování, jak na tom jsme s jinými zeměmi, protože, jak jsem říkal, skutečně je neomluvitelné nedělat teď společné programování. Děkuji. Thank you. Děkuji vám, pane Pibalsi. A ráda bych nyní zahájila diskusi. Máme příležitost si krátce vyměnit názory s panem komisařem, tak bych vás ráda vyzvala, abyste se představili dříve, než položíte otázku komisaři. Máme málo času, takže prosím, mluvte přímo k věci. Zahajuji diskusi. mein Name ist Karin Roth. Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland und von. Jsem. Habe ich herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Jsem Karin Roth, eh, jsem ze sociálně demokratické frakce. A my už eh, jsme teoreticky možná mnohem dále než eh, v praxi, tam nám to trošku hapruje. A já jsem velice ráda, že v příštích sedmi letech bychom měli postupovat jaksi rigoroznějším, přísnějším a energičtějším způsobem. Měl bych otázku ještě k těm ostatním eh, oblastem, kde možná to nespadá přímo do vaší kompetence. To je otázka obchodních smluv, zemědělství, ale také výzkumu je tomu skutečně tak, že v komisi se uvažuje o interdisciplinárním kolem jednání a e, tím e, by došlo k tomu, že veškeré dopady na rozvojové země by se skoordinovaly tak, aby, e, abychom tam skutečně měli takovou tu konzistentnost. Čili mm, mě by zajímalo, jestli tady existuje nějaké interní, nějaká interní koordinace mezi komisaři eh, při eh, eh, jaksi navrhování směrnic, které budou potom do budoucna důležité. Ano, děkuji vám, máte slovo a řekněte, prosím, kdo jste a odkud. Um, v první řadě, pane komisaři, bych rád poděkoval za to, co jste říkal a budu mít příležitost ještě hovořit později. Souhlasím s většinou toho, co jste řekl, ale mám konkrétní otázku. Můj výbor se teď zabývá zabezpečením bezpečností potravin a hovoříme o dopadu e, e, e, směrnice o eh, bio Eh, eh, pod, eh, bio, biosměrnice a jaký má dopad na, potravy, na potraviny a potravinovou výrobu. A především tato směrnice o biopalivech do jisté míry konkuruje bioproduktům. Samozřejmě se to dotýká taky zabezpečení potravin v zemích, od odkud eh, přicházejí eh, tato biopaliva. Takže se chci zeptat, zda je nějaká možnost se zaměřit i na to, protože právě to je problém, kde Evropská unie má vnitřní zájmy, které jsou v rozporu s externími prioritami. Takže teď dáme slovo panu Pibalksovi, aby odpověděl na tyto dvě otázky a mezi tím si můžete připravit své další dotazy. Mohl bych říci, že vždycky vždy máme analýzy dopadu eh, v komisi pro všechno, co se dělá. Takže to znamená, že veškeré dopady se ana, analyzují. Analyzuje se dopad eh, rozvojových aktivit. Řebl, řekl bych tedy, že celé kolegium se účastní eh, tohoto úsilí koordinace. Ale zároveň určitě potřebujeme identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout eh, lepších a větších výsledků. A zaměřujeme se na dvě oblasti, jak já osobně, tak společně s kolegy. Už jsem se zmínil o výzkumu a vývoji, to je jedna oblast, a dále všechny oblasti, kde máme podstatné finanční nástroje které se používají pro posílení vývoje například bioinženýrství, ale samozřejmě chceme mít vyvážený přístup. Na tom tedy také pracujeme. A s některými z kolegům, kolegů vidíme eh, v určitých oblastech největší eh, potenciál pro rozvojovou pomoc. Hovořil jsem už o Michelu Barnier, eh, o vnitřním trhu a finančních službách. Pak je zde zemědělství Jan Soroš a také Maria Tamanaky, kolegyně pro rybolov, protože eh, my vidíme, že tvoříme takový tým, eh, kde tyto politiky mají největší dopad. Samozřejmě s víme, že bychom měli být a chceme být proaktivnější v těch oblastech eh, rozvojové politiky, na které se zaměřujeme. Děláme hodně, ale mohli bychom dělat ještě víc a identifikujeme oblasti, kde bychom měli být proaktivní, protože fakt je, že se identifikují určité věci a z hlediska rozvoje se tam nic neděje. Eh, a jsou to oblasti, kde bychom měli eh, přijmout nebo udělat nějakou konkrétní akci. Takže jsou oblasti, na kterých spolu se svými kolegy spolupracují, oni jsou ochotní na tom pracovat a tam posunujeme věci dopředu. A biopaliva. V naší politice, především v energetické politice, jsme rozhodli zcela jasně nepodporovat žádné projekty, které by se týkaly biopaliv a vnitřní legislativa Evropské unie, která se týká e, udržitelnosti biopaliv, se posiluje a budeme monitorovat to, aby naše politika v této oblasti se opravdu dodržovala. Myslím si, že tato otázka se týká především cílů e, v oblasti biopaliv. já nemám odpovědnost, abych hovořil o tom, kolik se může změnit. Ale fakt je, že hovoříme o druhé generaci biopaliv. Jsou to nové technologie, které používají zbytky ze zemědělství a vlastně odpad z různých procesů, které se, který se používá jako zdroje. Samozřejmě je zde druhá strana ještě a to nám je jasné například vrtání eh, ropných, eh, eh, ropných vrtů, tedy tak to taky postihuje a poškozuje životní prostředí, i když se to neděje v Evropské unii. A pro mě je zcela klíčové, že my v energetice se musíme zaměřovat především na efektivnost a úspory energie protože od toho jsme se trochu odchýlili. Byl jsem pozitivně překvapen, když jsem byl ve Spojených státech a e, tam e, e když jste v Texasu v hotelu, tak e, tam e, musela být taková zima jako v lotyšské zimě u nás a já jsem si na jaře všimnul, že se to změnilo. Nevím, jak se jim podařilo eh, toho dosáhnout, ale změnil se ten způsob eh, dělat ze všeho ledničku. A to samozřejmě je velká podpora energetickým úsporám. A eh, když vidím, že rozvoj technologií v telekomunikacích je revoluční opravdu. Tak v energetice toho musíme udělat ještě spoustu. Musíme tedy investovat daleko více do energetiky, abychom nepoužívali jenom abychom nepoužívali jenom fosilní eh, eh, paliva potřebujeme eh, zdvojnásobit, nebo musíme zdvojnásobit eh, udr, eh, obnovitelnou energii a pokud toto nebudeme dělat, pokud budeme říkat, to všechno je příliš drahé, tak se nikdy nedostaneme, ne, tak se nikdy nedostaneme k něčemu lepšímu a nikdy se nám eh, nepodaří získat něco lepšího. Můžeme si vzít jako příklad Brazílii, protože eh, tam se používají biopaliva. Eh, používají se pro nejenom vnitřní spotřebu. A my tedy můžeme použít příklady, které se používají a my v Evropské komisi je všechny sledujeme. Děkuji vám. A dávám slovo eh, dalšímu eh, zástupci. Já bych chtěl poblahopřát eh, paní předsedkyně k organizaci takové schůze, protože my poprvé máme příležitost poprvé hovořit na toto téma se zástupci národních parlamentů a tak je to příležitost se vyjádřit a vyměnit si zkušenosti, pokud jde o sdílení práce. Pan komisař se zmiňoval o nákladech tě, to, těch různých eh, postupů. Jde o kapacitu partnerů eh, hovoří, máme zde 15, 20, 25 různých postupů eh, v různé zprávy. V Tanzanii například je 500 projektů jenom v oblasti zdravotnictví nad milion euro a máme zde 22 různých legislativ. Takže vidíme, jak toto může ovlivňovat eh, absorpční kapacitu našich partnerů. A mám tedy v této souvislosti otázku. Nebylo by užitečné eh, proto, aby naši eh, partneři byli aktivnější v dělbě práce, nebylo by rozumné specializovat dárce, protože jsou dárci, kteří mají velmi dobrou praxi v určitých projektech, v určitých oblastech. A myslím, že by bylo dobré, aby aby určité členské státy byly lídry eh, proto, aby ta naše politika eh, koherentnosti vycházela eh, z této dobré specializace a z těch schopností, abychom vycházeli z těch odborností které, a schopností, které mají některé členské státy vysoce rozvinuté. A další věc v komisi se objevila myšlenka a byla vyjádřena myšlenka toho, aby se klasifikovali dárci. To znamená, že každý stát by, komu, sděloval, jak pomáhá, kde pomáhá. Byl by tedy jakýsi atlas, který by pomohl komise, komisi identifikovat, eh, kde a jak se pomáhá a komise by tak mohla taky do toho vložit svůj názor, aby tento proces byl efektivnější. A já se chci zeptat, jaký byl problém získat informace od určitých členských států v rozumné době, protože se zdá, že někde se zadržuje informace, se zadržují informace o projektech. Toto by ovšem bylo eh, velmi užitečné, takový atlas by byl vynikající eh, umožnilo by nám to eh, lépe spolupracovat nejenom v rámci Evropské unie, ale i s partnery mimo Evropskou unii, které jsou taky dárci s mezinárodními organizacemi. A dále je zde otázka zdrojů. Myslím si, že způsob, jakým určité členské státy se chovají, je přímo skandální. A je to silné vyjádření, ale je, ta, je to tak. V roce 2005 jsme se zavázali dosáhnout 0,05 HDP. V roce 2001 to byl, eh, eh, to byl jenom dočasný eh, cíl 0,7-0,15 a jsou to pořád hodně nízké úrovně a nic z toho nebylo dosažené, dosaženo. Teď jsme dosáhli 0,39, když jsme máme dosahovat 0,56 eh, hovoří se o daně z finančních transakcí. Já jsem ve pro tuto daň. Ale fakt je, eh, že jak toto změnit. Máme myšlenky, které se týkají daně z finančních transakcí a eh, užití nebo cíle užití těchto prostředků byly takové, že se budou užívat pro eh, pomoc eh, rozvojovým zemím a pro rozvojovou pomoc. A teď vidíme, že je určitá snaha, určitý tlak na národní rozpočty, protože to všechno trochu dlouho trvá. Takže tedy to je jedna otázka, e, jenom jedna otázka v podstatě. Z toho, co jsem chtěla říct, si mám daleko víc otázek, máme ale omezený čaj, čas a musíme omezit čas řečníků na 1,5 minuty. Paní Loli Young. Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě bych ráda řekla, že vítám připomínky pana komisaře komisaře. Já jsem z britského parlamentu, ze sněmovny Lordů a jsem byla jsem velmi potěšená, když jsem slyšela, jak hovoří o tom, že eh, mír, udržitelnost a rozvoj není dosažitelný eh, bez eh, rozvoje. Rovněž se hovořilo o transparentnosti obchodu, to je taky pozitivní. Chtěli bychom hovořit o rozvoji a podívat se na to trošku z jiného úhlu. Jde o jazyk, který používáme. Eh, celý problém se týká dárců a Eh, příjemců a je zde určitý vztah, který není vždycky jenom prospěšný. A myslím si, že mm, možná, kdybychom se na to podívali eh, z hlediska tedy eh, úhlu pohledu, tak by to bylo užitelně, užitečnější. Pan komisař se prakticky nezmiňoval o nevládních organizacích mm, a e, občanské společnosti. Možná by o tom mohl taky pohovořit, pokud jde o e, země, které přijímají pomoc. Pan Danmas, Belgie, prosím, máte slovo. Jsem François e, Donea. Jsem z výboru pro vnější vztahy sněmovny reprezentantů v Belgii. Paní předsedkyně v první eh, řadě bych vám chtěl poblhopřát k tomu, jak organizujete ten, tuto schůzi a mám dvě, chci poděkovat panu komisaři a mám dvě připomínky a chtěl bych využít příležitosti eh, a pohovořit o eh, eh, interní koordinaci v Evropské unii. Hovořilo se o transparentnosti, hovořilo se o využívání lesů. Myslím si, že Evropská unie by měla bojovat aktivněji proti aktivní korupci eh, v evropských firmách, které eh, zneužívají nebo které se účastní nekalých eh, obchodů. Protože fakt je, že eh, určité společnosti, které jsou kotovány na evropských burzách, používají peníze na úplatky a vlastně jsou to peníze evropských daňových poplatníků. A myslím si, že bychom měli být aktivnější v této oblasti, pokud jde o země BRIC, protože fakt je, že korupce právě eh, dělá tu situaci velmi málo koherentní, absolutně vlastně vlastně nekoherentní. A ta korupce v těchto zemích je velmi, eh, obtí, velmi, velmi závažná. A my vlastně jsme teď zablokováni, pokud jde o poskytování pomoci eh, zemím, protože eh, jsou lídři zemí, kteří tolerují korupci a, ta kor- a korupce by rozhodně v našich zemích tolerována být neměla. A dále národní, národní parlamenty eh, někdy nevědí ani dost o zemích, kde se poskytuje pomoc. Eh, hovořilo se o těch stovkách projektů, například v Malavi eh, a eh, Tanzánii Pravda je, že jde o peníze, které se nakonec scházejí v rozpočtu. A když hovoříme o koherentnosti v těchto zemích, tak musíme zajistit, že je povinnost, když podepisujeme nějaké dohody o pomoci, aby byly řádně informovány národní parlamenty a musíme velmi aktivně podporovat parlamenty v tomto smyslu. Máte slovo, minutu a půl. Děkuji. Paní předsedkyně, velmi stručně využívám toho, že mohu hovořit proto, abych eh, potvrdil to, co říká eh, komisař. Souhlasím se vším, co řekl. A chci k tomu dodat, eh, my velmi cestujeme na, do, divný, do různých míst na světě v rámci spolupráce a vidíme, jak se projevuje ta společná, to společné programování, o kterém jste hovořil a vidíme, jak se projevuje ta jasná myšlenka, že je třeba mít společné plánování, abychom dosáhli lepších cílů, ale je zde ještě hodně rezerv, především v některých členských státech, aby tomu tak bylo. A doufám, že v blízké době a společným úsilím se nám to podaří. A také mám úvahu o dalším tématu. Vy jste hovořil o tom, že eh, my teď, pokud jde o rozvojovou pomoc, tak neprožíváme nejlepší období, protože fakt je, že se změnil samotný koncept eh, této pom- rozvojové pomoci a vy zdůrazňujete to takzvané dvojí čtení. Pokud některé Eh, země eh, se odchýlí od rozvoje, tak přijdou eh, do, do Bruselu a když se jim sníží pomoc, tak chtějí další pomoc. Myslím si, že bychom měli být koherentnější v poskytování pomoci zde v Evropské unii. A máme otázku a zároveň žádost. Začnu otázkou. Jde o trojuhelníkovou spolupráci v oblasti koherentnosti politiky politiky, zda by mohla opravdu fungovat. A potom ta žádost vy jako komisař Evropské unie, která má světové renomé a světovou moc, byste neměli umožnit, aby se toto všechno degradovalo, protože mm, tak, jak řekl pan Michel, tak my poslanci se velmi snažíme a snažíme se překonat tu krizi, kterou právě teď prožíváme. Děkuji vám. Děkuji vám a nyní dávám slovo panu Ančlovi. One and a half minute. Yes. Merci, Madame la Présidente, pour la parole. J'aimerais... Děkuji, paní předsedající, za slovo. Chtěl bych poblahopřát panu komisaři za práci v rámci OSN, v rámci skupiny, eh, kterou eh, připravuje pro roce 2015. To jsou ty cíle milénia a úsilí o spojení s cíly udržitelného rozvoje. My jsme eh, absolvovali velice zajímavou debatu a myslím si, že to existuje důležitý krok ke koherentnosti politik. Otázka je, jak to vypadá, jak se to daří realizovat. Máte pocit, že ty myšlenky, které jste představili, eh, představili ve svém oznámení, eh, zda se vám je podaří v rámci OSN také prosadit, protože já si myslím, že to je skutečně velký krok směrem ke koherentnosti. A jenom ještě krátkou informaci. Ministr pro zahraniční věci, který se tímto zabývá, se rozhodl, že vás přizve na zasedání našeho výboru, tak abychom mohli mm, si to projednat spolu. Je politování hodné, že dosud nemáme evropský rozpočet, ale proto jsme si mysleli, že by bylo zajímavé, kdybychom toto téma mohli prodiskutovat s vámi, abychom tedy měli jasnější představu a ze strany parlamentu, abychom byli schopni tak trošku kontrolovat, jak tyto velmi důležité fondy jsou využívány. Děkuji vám. Nyní paní Bajer. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem Petra Bayer a předsedám eh, pod výboru eh, Rakouského parlamentu pro rozvoj. Existuje návrh eh, směrnice, podle které Corporate Social Responsibility by měla obsahovat do budoucna také závazná ekologická a sociální kritéria, aby to prostě nebyl řízí trh. Je to samozřejmě z jiného výboru návrh, ale myslím si, že je velice eh, eh, důležité, aby eh, byly zahrnuty také, byla jsem ta kritéria rozvoje politiky. Mě by zajímalo, jak jste v tomto daleko. Vy jste třeba, pane komisaři, hovořil o agropalivech, palivech pro zemědělce, což je, myslím, velice restriktivní. A evropské firmy eh, se to prostě snaží nějakým způsobem eh, obcházet. Eh, když se podíváme na Guatemala nebo na Tanzánii, jsou to většinou evropské penzijní fondy, které podpí, podporují pěstování plodin palivových. Takže to jsou také cíle, které bychom mohli zahrnout. Děkuji, paní Stifle. Vážený pane komisaři, děkujeme vám za vystoupení a skutečně velice mě potěšilo vše, co jste řekl. Já vysoce cením vaši práci i práci pana komisaře Parniera. Mám otázku. Jaká je situace v oblasti přírodních zdrojů v rozvojových zemích? Já jsem stálou spravodajkou eh, pro humanitární pomoc a v bohatých krajinách, tedy v bohatých zemích na přírodní eh, zdroje, tam tedy bohatství je, ale nedostane se k občanům a situace se často velmi vyhrocuje. Otázka číslo dvě. Jak to vypadá eh, s daněmi v určitých afrických zemích? Tady mm, s panem Mitchellem jsme si třeba hovořili o tom, že je třeba hodně vykonat, aby se ty peníze eh, dostaly eh, také k občanům. A poslední otázka, jak to vypadá s jednáním z Kotony? A ještě poslední řečník. Děkuji vám, paní předsedající. Dvě otázky. Především jaká je úroveň spolupráce mezi členskými zeměmi navzájem a členský zemí s Evropskou unii v oblasti koordinace rozvojových politik. Zejména v té souvislosti, že mnohé země mají velmi specifické zájmy, pokud se týče bilaterální spolupráce. A týká se to zemí, kde mají společné projekty. A další otázka, jaká je spolupráce s třetími zeměmi, jako je Čína nebo Brazílie, což jsou naši významní partneři. V některých zemích eh, se eh, odehrávají kroky, eh, které těm zemím víceméně škodí. Čili mě by zajímalo, jestli existuje určitý dialog. Ano, tak nyní dám slovo panu Pibalksovi ke stručným odpovědím na všechny ty zajímavé otázky. Ano, děkuji. Eh, opravdu bude to stručné. Pokud se týče specializace v rozvojové politice, tak eh, myslím si, že to je na dvou úrovních rozvojové agentury, jako je GIZ nebo Portugal Aid nebo španělské, eh, španělské agentury, španělská agentura, eh, ta by eh, taky měla mít jaksi svá specifika při naplňování svých projektů. Eh, de facto eh, je těžko říci, že třeba Německo se bude starat o zdravotnictví a komise o vzdělávání. My tedy často politicky se soustředujeme na ty též sektory, ale důležité je, aby ta pomoc, která se poskytuje přímo na místě, byla nejlepší možná. A já bych tedy řekl, že agentury v každém případě musí se zlepšovat ve své práci, tak abychom je skutečně mohli využívat jako ty výkonné orgány na místě. Ale jinak politicky samozřejmě se na to musíme dívat eh, ze široka a snažit se eh, programy koordinovat a podporovat. Pokud se týče Atlasu, nemám eh, tady žádné novinky od té doby, co jste tuto funkci vykonával vy, se mnoho nesměnilo. A není to proto, že by se nám nechtělo, že by chyběla vůle, ale je to prostě realita, která spočívá v tom, že rozvojová pomoc se provádí takovým způsobem, že interní koordinace uvnitř členských zemí a také třeba mezi komisí a partnery eh, není úplně dobrá. Je to problém systémový, nejenom politický samozřejmě byl by třeba řešit. Pokud se týče externí spolupráce, já myslím, že tady už ke zlepšení došlo. A každopádně bych tady zmínil Světovou banku a Mezinárodní měnový fond. Tady zejména třeba eh, spolupracujeme při školení v oblasti zprávy eh, veřejných financí eh, nebo budování státní zprávy a tak dále. S Světovou bankou se bavíme spíše na politické úrovni, ale jde o to, aby všichni aktéři se navzájem více chápali. E, třeba USAID někdy poskytuje potravinovou pomoc a s Japonskem tam máme delegovanou spolupráci v oblasti Pacifiku Eh, s eh, komisí eh, se spolupracuje třeba na pomoci Jižnímu Sudánu a podobně. Čili tady ta spolupráce je a samozřejmě v oblasti spolupráce s Indií, Čínou, Brazílií, tam ještě zbývá mnoho vykonat. Pokud se týče daně z finančních transakcí, ano, já musím říct, že skutečně no, my, my jsme Eh, to zatím úplně eh, jak si neprospodařili. Eh, ono by to bylo dobré mít celosvětově, protože neustále se tady jak si máme spory o tom, kdo dá víc, kdo dá méně, nebo tak. My prostě potřebujeme nějaký globální zdroj na to, abychom řešili globální problémy protože jinak je to otázka eh, vztahu vždycky mezi dárcem a příjemcem. A kdyby se nám to nepodařilo, tak to by byla skutečně zmarněná příležitost. Může to být samozřejmě také jakákoliv jiná daň, ale toto je opravdu příležitost, jak financovat globální výzvy z čeho si globálního, z globálního zdroje. Dále, role občanských společností je obrovská a my budeme pokračovat eh, s v tematické linii podpory těch organizací, organizací občanské společnosti a tak dále. Eh, tady jde skutečně o to, aby ty eh, nevládní organizace fungovaly daleko, daleko daleko eh, lépe, měli silnější pozice a tak dále. Co se týče eh, finančních toků v rámci OECD, já myslím, že to je věc, kterou se budeme muset zabývat. Ale pokud se týče transparentnost eh, ve vztazích s partnerskými zeměmi, to je tedy Eh, dvoustranný problém. Eh, je třeba, aby byla určitá předvídatelnost eh, těch toků pomoci, která se poskytuje, čili aby se třeba vědělo, že v příštím roce, řekněme, do Malavy by měl být tolik a tolik, jak je to v rozpočtu 2014. Ale naše toky pomoci jsou do značné míry podmíněné. Takže eh, ono to je tak, že my dáme určitou položku do rozpočtu na určitý rok a potom tedy zjistíme, no ale to není možné eh, a teď je třeba někde to ušetřit, třeba na sociální výdaj a podobně. Čili skutečně jde také o to, aby ten náš systém byl předvídatelnější. Čili ta transparentnost, to, to není jenom problém tam na místě, ale také u nás pokud se týče spolupráce jich-jich a trojstranné spolupráce. Já bych eh, to zas tak nenazýval spolupráce jich, jich. To jsou de facto spíše dvě jiné věci. To jsou jednak investice, které jsou nezbytné pro rozvoj rozvojových zemí, ale potom jsou tam i další zdroje, jako eh, rozvoj bohatství nebo projektů, projektů v zemích eh, chudých, kde eh, je potřeba eh, soustředovat se na určité projekty. Já myslím, že tady ještě nemáme vhodnou strategii a já myslím, že není správně hovořit o spolupráci jichých nebo severých. No, to je záležitost globální. Prostě investice Eh, investice, eh, jestliže se dají do silnice nebo se bude nějaká elektrárna, to eh, je prostě jedno pořád, jsou to rozumové peníze třeba z jednoho zdroje. Je to spíše té trojstranná spolupráce. My, my třeba spolupracujeme s Austrálií na projektech na Fidži, což je tedy ta trojstranná spolupráce nebo jižní eh, jich Austrálie EU. Eh, já myslím, že toto je záležitost, eh, kterou je třeba od ideologizovat to, protože zatím to vypadá, jako kdyby to bylo spolupráce mezi EU a Malawi bylo něco jiného než spolupráce mezi Brazílií a Malawi. Ale přitom to je stejné, ty principy jsou určitě stejné. Pokud se týče toho, co bude po roce 2015, my eh, očekáváme, že bude jeden, jedna sada cílů, jedna soustava cílů a co se týče pozvánek eh, pro národní parlamenty, tak to musí být eh, naprosto prioritní záležitost. Samozřejmě, že se to odvíjí od našich agent, ale já určitě neodmítnu žádnou pozvánku do Národního parlamentu. Dále, co se týče biopaliv, no tak tady budeme dělat maximum. E, jestliže tedy není žádný vztah mezi přírodními zdroji a příjmy lidí, no tak to je zase ta otázka transparentnosti. E, já třeba na základě e, energetiky eh, mohu říci toto, že eh, projekt se zainvestuje a teprve jakmile se ta investice vrátí, tak potom ty další generované prostředky jdou eh, do, do vládě. No a pak tedy je otázka, co se s nimi děje dál. Čili otázka je, kdy, po jaké době začnou peníze z té investice proudit do státní pokladny a co s tím bude dít dále. Pokud se týče daňové zprávy, my jsme se dosud soustředovali eh, velice na řízení veřejných prostředků, ale eh, je to otázka, která souvisí eh, s fungováním daňového Eh, daňové zprávy. My bychom byli velice rádi, kdyby se některá ze zemí eh, zajímala o to, zda můžeme poskytnout pomoc právě v výběru daní. Zatím se tak nestalo, což nás poněkud straší. Pokud se týče kotony, tak eh, to je vlastně otázka do roku 2020. Je to prostě proces, který probíhá. Tak já myslím, že už jsem odpověděl tedy také e, v Brazílii a Čínou, tady se to teprve rozjíždí a úroveň spolupráce s a mezi členskými zeměmi. E, já myslím, že jsme prostě dosáhli maximum možného, e, zejména v oblasti koordinace a výměny informací. Příštím krokem by mohly být společné programy a mělo by to být úspěšné, protože já jsem přesvědčen, že současný způsob eh, spolupráce eh, není dostatečně odpovědný vzhledem eh, k tomu, jak vynakládáme daňové prostředky. My jsme zatím příliš fragmentovaní a my proto bychom skutečně se měli prostě do toho společného, do těch společných programů že jsou to konec konců peníze jednoho téhož daňového poplatníka evropského a jestliže ty peníze jdou z, Lot, z Lotyšska, Německa nebo od komise, to je celkem jedno a důležité je, aby to bylo konherentní a ty výsledky byly udržitelné. Děkuji. Mnohokrát děkuji, pane Pibalksi, za to, že jste nás seznámil s pohledem komise. Děkuji za tuto rozpravu. A nyní předávám slovo kolegovi Gerencovi a přepustím mu také své místo, protože další části zasedání bude předsedat on. Merci, euh, Eva Já děkuji Eva Jolie. Skutečně máme velký časový problém. Předpokládali jsme, že teď budeme mít jeden ten panel do 10.55. Ta první diskuze se protáhla o půl hodiny, takže já vynechám všechny zbytečné úvodní řeči, protože jsem spíše proto, aby probíhala diskuse s národními poslanci. Rád se vás vyslechnu. Takže se obejdeme bez mého politického úvodu a já dám slovo rovnou panu Vestkotovi, který je zástupcem služby pro vnější činnost a potom mám zástupce Maďarska, portugalská a Spojeného království. Každého požádám, aby se omezil na pět minut. A nebo mohu vás poprosit, abyste to zkrátili na čtyři minuty a pan Veskop by také mohl mluvit jen krátce, abychom nesklamali národní poslance. Jen o několik slov, několika slovy se pokusím Nemůžeme likvidovat jeden sektor na úkor jiného. Princip naší aktivity je takový, že už jsme udělali několik chyb, protože jsme měli velice diverzifikované postupy. Já tedy požádám pana Vestkota, aby diskuzi uvedl z pohledu služby pro vnější činnost. Děkuji. Já bohužel budu muset jít na další zasedání, ale mohu být poměrně stručný, protože téměř u všech věcí, o kterých mluvíme, má podobný názor služba pro vnější činnost i komisař pro rozvoj. A služba pro vnitřní činnost se účastní rozvojové činnosti na základě směru, který udávají členské státy. A to vyžaduje, že Unie má zajistit soudržnost mezi jednotlivými oblastmi vnější činnosti a také dalšími politikami. Veškerá naše vnější činnost by měla zohlednit i rozvojový úhel. Úloha služby pro vnější činnost je proto integrální, abychom dosáhli našich rozvojových cílů na celém světě. Já sám mám na starosti Afriku a proto se zaměřím především na určité příklady toho, jak to uplatňujeme v praxi v afrických zemích. Ale soudržnost politiky je také součástí základního přístupu služby pro vnější činnost, nejenom pokud je o rozvoj, ale pokud je o celou řadu politik Evropské unie, od obchodu až po životní prostředí a sociální sektory. I ten zbytek. Na základě osobní zkušenosti z práce z Afriky, z práce z Evropy, v Evropě, eh, z práce na národní úrovni, vidím, že je tady důležitá osa mezi eh, našimi politikami, pokud máme dosáhnout cílů. A tato soudržnost se projevuje celou řadou způsobů. V rámci institucí Evropské unie, mezi námi, komisařem pro rozvoj, a také Evropským parlamentem, se kterým probíhají pravidelné vyměny názorů. Za druhé je to soudržnost s politikami členských států, kde se to implementuje v konkrétních zemích Africe a také s dalšími mezinárodními partnery. A jak říkal pan komisař, my jsme společně byli ve Světové bance, Mezinárodním měnovém fondu minulý týden abychom mohli společně projednat i s nimi celou řadu věcí. A za třetí, a to je také důležité, jde o soudržnost s našimi africkými partnery. A to je zásadní, protože, jak už bylo řečeno, nejde o vztah dáce a příjemce. Jde o to, abychom měli partnerské vztahy, abychom dosáhli rozvoje a bezpečnosti. A v těchto všech oblastech proto pracujeme s Africkou unii, s regionálními místními komunitami, se Sadekem i s jednotlivými zeměmi. A v každé jednotlivé zemi pracujeme nejenom s vládou, ale zásadně obecně i s občanskou společností, s obchodními komunitami, protože bez jejich účasti nedosáhneme našich cílů. A to všechno znamená, jak říká vysoká představitelka, že potřebujeme komplexní přístup k rozvoji bezpečnosti, ke globálním otázkám každé z těchto zemí. A já vám to doložím třemi příklady ze Somálska, ze Sahelu a ze Sudánu. Somálsko bylo klasickým příkladem země, kde před existencí služby pro vnější činnost měla Evropská unie celou řadu činností, které nebyly propojené. Měli jsme rozsáhlý rozvojový program, především na severu, tam to bylo bezpečné. Měli jsme také humanitární činnost úplně všude operaci Atalanta, která byla zaměřená na boj proti piráctví. Měli jsme Ameson, podporu mise Africké unie a měli jsme také výcvikovou misi EU. Cílem byl výcvik somálských armádních složek. Ale všechny tyto věci probíhaly nezávisle na sobě. A služba pro vnější činnost pomohla zajistit soudržnost na základě kolektivních diskuzí a stanovením strategického rámce pro africký roh soubor kolektivních cílů, na které se všechny tyto činnosti zaměřují. A teď pracujeme s novou federální somálskou vládou, abychom to uvedli do praxe. A budeme mít konferenci, abychom se dohodli na tom, jak to dělat s novými somálskými úřady a s celou mezinárodní, s celým mezinárodním společenstvím, abychom co nejlépe využili jejich eh, a podpořili jejich snahy. Podobně v Sahelu případ Mali ukazuje problém, že je možné hodně přispět k rozvoji Mali. Prostředky, které do Mali přišly za poslední deset let, byly obrovské ve vzdělávání, ve zdravotnictví, v oblasti životního prostředí. Ale tohle všechno je možné vymazat, pokud to bude podkopávat bezpečnostní situace. Nemá smysl stavět školy, když děti nemohou chodit do školy, protože to není bezpečné. Nemá smysl budovat kliniky, když je pak někdo vydrancuje a musí se zavřít. Takže bez bezpečnosti nedosáhneme cílů v oblasti rozvoje. A platí i opak. Bez rozvoje nikdy nebude bezpečnost, protože lidé nebudou mít živobytí, které bude z ekonomického hlediska života schopnější, něco jiného než pašování nebo piráctví. A tyto principy ještě před krizí v Mali byly už součástí našeho rámce – ale rozhodně jsme nebyli schopni zapojit včas a dostatečně naše místní partnery, abychom tomu zabránili. Snažíme se tuto situaci znovu nastolit a pracujeme nejenom na rozvoji v sousedních zemích, ale podporujeme také jejich bezpečnostní úsilí, třeba v Nigérii, to je sousední země, snažíme se co nejlépe využít jejich bezpečnostní složky, abychom se vyhnuli tzv. nákaze. Aby v Nigeru nenastala stejná situace jako v Mali. A to tež platí třeba pro Burkina Faso nebo pro Mauretánii. A spolupráce mezi vnější službou a komisařem je opravdu úzká. Přes EDF financujeme náš příspěvek pro mírové úsilí v Africe. Naši afričtí partneři si toho velmi cení a Afričanům samotným to umožňuje převzít odpovědnost za jejich vlastní bezpečnost. Třeba přes Amazon v Somálsku a teď přes takzvanou FISMu v Mali na podporu francouzského zásahu. A v Súdánu, kde se zrodil ten komplexní přístup, na jihu Súdánu, což je celá nová země, tam se snaží od nuly vybudovat zemi, Máme soudržnou politiku, která spojuje jednotlivé prvky toho, co dělá Evropská unie, a to společně s členskými státy. Tady můžeme všichni začít od nuly, můžeme si rozdělit práci a můžeme se postarat o to, že to, co děláme kolektivně, bude mít co největší dopad ve prospěch lidí v Sudánu. Situace zůstává stále náročná a my proto jako služba pro vnější činnost věnujeme velké úsilí podpoře Africké unie, aby se vyřešily spory mezi severem a jihem, abychom ukončili ten eh, trvalý konflikt a abychom přiměli Súdán, aby zavedl právní řád, aby se zabránilo těm masakrům, které stále ještě přetrvávají. Všechny tyto příklady zdůrazňují vazbu mezi tím, co se děje v oblasti politiky, v bezpečnostní situaci a také z hlediska životního prostředí. Celý ten pás zemí, nad celý tento pás zemí má velký vliv změna klimatu a proto je velice důležité, aby služba pro vnější činnost hrála konstruktivní roli v mezinárodním vyjednávání a také v tom, co se dělá přímo na místě v boji proti změně klimatu. To jsou jenom příklady. Služba pro vnější činnost eh, na žádost členských států také hraje určitou roli v programování, aby se zajistila tato soudržnost. A proto společně s komisařem teď pracujeme na programování pro místní vlády, naše partnerské státy v rámci 11 programu, který právě schválili členské státy. A samozřejmě, pokud bude dotazy, mohu se na ně pokusit odpovědět. A také se přibližujeme eh, vyjedná, konci vyjednávání o partnerství. Pracujeme také s komisařem pro obchod. Celkově je proto služba pro vnější činnost hodně zapojená v této oblasti a usiluje o soudržnost. Děkuji. Merci pour, euh, Já děkuji za úvodní vystoupení. Vy jste mluvil o afrických zemích, o Sahelu. Pan de Donea zastupuje belgický parlament a má na starosti tuto problematiku, jak už jsem říkal. Nyní přivítám zástupce Španělska, Maďarska a Portugalska a také Spojeného království, čtyř národních parlamentů, kteří nám e, představí svůj pohled na politiku soud, nebo soudržnost politik. A prosím stručně, abych pak ještě mohla proběhnout diskuse s ostatními poslanci. Děkuji, pane předsedo. E, eh, š... Peňasko je jedním z mála dárců, které mají na programu koherentnost své politiky Continuez, s'il vous plaît. <laughs> Pokračujte, prosím. Pane prezidente, le prometo que no toco nada. Eh, Španělsko má eh, normy, eh, konkrétně má zákon 23 z roku 08, který se zabývá koordinací pomoci. To znamená, že tedy všechny podniky státu a všechny organizace i instituce musí podle článku 4 informovat o všech politikách, které používají, pokud jde o pomoc. Ministerstvo pro zahraniční... Co, co máme dělat? Já nespěchám. ministerstvo eh, pro eh, veřejné záležitosti a pro rozvoj má právní imperativ v této oblasti a každé naš, naše oddělení se tím zabývá. Eh, máme v roce 2007 parlament podepsal dokument, který se týká mezinárodní spolupráce a pomoci. A kromě toho se španělská vláda zabývá touto politikou v, v uplynulých eh, letech na, i na základě eh, doporučení mezinárodních organizací, jako je OSN a OECD. Eh, předseda vlády Rachoj v posledním ehm, projevu vyjádřil, i e, naše odhodlání pokračovat v této pomoci a to se nakonec projevuje i ve všech oblastech práce rady. Máme například pracovní plán, y comisiones, entre ellos el grupo a máme pracovní komisi CDP. Spolupracujeme i, nebo máme i meziparlamentní komisi a máme teritoriální komisi, které se zabývají těmito záležitostmi. Díváme se na to tedy z různých úhlů a zabýváme se koherentní a máme navíc útvar, který se zabývá koordinací aktivit eh, v rámci této rozvojové politiky. Koherentnost politiky je strategie, která je určená ve čtvrtém řídícím plánu pro mezinárodní rozvojovou spolupráci z roku 2009. Španělsko tedy chce zaměřit své úsilí na větší politickou koherentnost. Recoge la necesidad de a kromě toho neustále eh, posiluje mechanismy na posílení koherentnosti politiky pro rozvoj. A jak jsem řekl, máme řídící plán nebo hlavní plán, ve kterém se hovoří o nutnosti internacionalizace eh, španělských podniků. Snažíme se tady koordinovat v rámci ministerstev a velmi nám tom pomáhá i ministerstvo zahraničních věcí. Eh, eh, reagujeme tady prakticky na všechno, o čem hovoří Evropská unie. A náš řídící plán eh, předpokládá konzultace a zaměření na hlavní oblasti. Zlepšení analýz a monitoring pokroku v koherentnosti politiky, kapitalizaci zdrojů a další záležitosti. Eh, poslan, vážené poslankyně, vážení poslanci, Španělsko teď pracuje na národním plánu, který nazýváme RST. Eh, ten je napojený na mezinárodní dohody a eh, vychází z rozhodnutí komise, které bylo schváleno v říjnu 2008 a eh, vychází z tohoto taky z našeho zákona. V roce 2011 jsme, byl u nás schválen další materiál, ve kterém se hovoří o koherentnosti politiky pro rozvoj. Máme pracovní skupiny, jejímž, jejímiž členy jsou členové Rady, vlád, eh, rady vlád, státu, státní rady. Španělsko je jedním státu, který tedy dobrovolně uplatňuje standardy a e, má plán, jak tuto politiku koordinovat a řídit. Zaměřujeme se i na spolupráci s organizacemi pro lidská práva. Máme plán na rok 2011 e, až 2014, který se týká odpovědnosti podniků v této oblasti. Enfin, ça, ça c'est très gênant. Est-ce qu'on ne peut pas euh, dire aux services techniques qui font des essais Je to eh, nepříjemné. Eh, eh, můžeme přesvědčit technický servis, aby přestal dělat takovéto zkoušky, protože nám to ruší, nás to ruší v práci hovoříme o koherentnosti politiky a zde máme eh, příklad nekoherentnosti, protože si asi myslí, že zde nikdo není. Eh, pokračujte, prosím, a dojděte k závěru. Počítá se mi i ten čas, kdy jsem nemohl hovořit. Takže tedy máme ten čtvrtý řídící plán, eh, ve kterém jsou zveřejněny všechny nejdůležitější body naší činnosti. A dovolte, abych pohovořil o významu práce, který se týká bezpečnosti potravin, protože je to platforma, která je nejvíce participativní v OSN a před dvěma lety byl spuštěn pro, program konsultací, konsultací, který je zaměřen na takzvané odpovědné zemědělství. Týká se investic, které mají být udržitelné a podporovat rozvoj. My ve Španělsku máme na ministerské úrovni skupinu, která to sleduje. Kromě toho taky se zaměřujeme v této oblasti na výživu a boj proti eh, chud proti hladu. 4. dubna se uskutečnila taková konzultace a eh, účastnilo se kromě Španělska taky Kolumbie. Máme dokument, který bude sloužit jako základ pro diskusi v OSN na setkání, které se uskuteční v září 2013. A na závěr bych řekl říci, že koherentnost politiky je dlouhodobý cíl. Během té doby musíme eh, eh, udržovat cíle, které, kterých jsme už dosáhli. Tato oblast je velmi kompliko, eh, komplikovaná a více se někdy hovoří, než se pracuje. A eh, proto bychom 14. května eh, rádi zde v sídle Evropské unie hovořili o posílení dialogu mezi národními parlamenty, Evropským parlamentem a, zby, a dalšími mezinárodními organizacemi, především OSN, OECD a také e, do toho chceme začlenit nevládní organizace, proto aby tento program měl co největš, byl co nejvíce věrohodný. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji ještě jednou a omlouvám se za to rušení. Jistě jste to neměli jednoduché, ale mohu vás ujistit o tom, že to nebylo na škodu kvality. A nyní dostává slovo zástupce Maďarska, aby nám něco řekl o svých zkušenostech. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Než se zase spustí ten alarm, řekla bych, že vám mohu dát dobré i špatné zprávy o Maďarsku a o celém tomto regionu. V současné době nemáme žádnou rozvojovou strategii maďarské vládě. Pokud vím, tak k dnešnímu dni ministr zahraničí Maďarsku připravil první návrh. A také, pokud vím, paralelně máme nevládní organizace, konkrétně Maďarský kulatý stůl rozvojových nevládních organizací, které připravují vyhodnocení situace a doporučení. Tento proces byl výsledkem procesu, který jsme zahájili už v roce 2011. Maďarská zelená strana, kterou já zastupuji, získala souhlas pěti stran s tím, že je nutné připravit rozvojovou strategii. Takže v nedávné době parlament schválil usnesení, kterým se vyzývá ministr zahraničí, aby tuto strategii zpracoval. S tím, že se zaměří na rozvojovou spolupráci na regionální úrovni a na úrovni EU. V průběhu debaty o tomto usnesení jsem říkala, že je třeba této příležitosti využít, abychom přehodnotili a vylepšili současnou politiku, včetně částek, které vydáváme na bilaterální vztahy. A také z hlediska účinnosti projektů, protože často vidíme, že ty ostudně nízké částky můžeme využít lépe a účinněji, pokud se budeme koordinovat s jinými zeměmi, především v kontextu Vyšegradu. To, to je Polsko, Maďarsko, Česká republika a Slovensko. Takže Maďarsko má ministerstvo zahraničí velice malý vliv, má slabou pozici ve vládě. Kromě bilaterálních fondů, které jsou méně než půl milionu eur za rok, nemá žádné velké pravomoci ani nástroje pro koordinaci rozvoje, rozvojového úsilí. Ministerstva se mají koordinovat, ale výsledky nejsou moc zjevné. Nicméně, můžeme být optimisté, když se podíváme na osvědčené postupy vyšegrádských zemí. Nedávno projekt financovaný EU začal v koordinaci se čtyřmi nevládními organizacemi, rozvojovými organizacemi v těchto zemích. A poslanci ze všech zemí měli příležitost dvakrát navštívit místa, kde se realizují tyto rozvojové projekty v nejméně rozvinutých zemích. A není náhodou, že většina profesních nevládních organizací v oblasti rozvoje jsou české ve vyšehradském kontextu. Je to především člověk v tísni. A ve spolupráci s dalšími nevládními organizacemi pracují na rozvoji těchto politik ve všech čtyřech zemích dávají doporučení, určitá doporučení svým vládám. My jsme měli možnost podívat se, co dělají, porovnat efektivitu jednotlivých projektů v Etiopii a v Keni před dvěma lety. Člověk v tísni a partneři člověka v tísni poskytují nezbytný rámec a poznatky a zkušenosti, kterých už mají 20 let, a pomáhají ostatním třem zemím ve Vyšekrátské skupině. A já proto vyzývám naše vládu, aby se od nich něčemu naučila, vyzývám ostatní vlády a národní parlamenty, aby si z toho vzali příklad. A proto doporučujeme ministerstvu zahraničí nejenom zvýšení částky, která se vynakládá na rozvojové projekty, doporučujeme také, aby se snažil dělat víc s nižšími zdroji. Musíme koordinovat naše úsilí s vyšegrádskými zeměmi. A projekty by rozhodně měly být takto navrženy. My jako poslanci máme za úkol přimět vládní orgány a organizace, aby se zodpovídali z toho, co dělají, aby to, co budeme dělat, odpovídalo našim potřebám, abychom mohli také poskytnout osvědčené postupy a příklady toho, co se podařilo. Já se velice ráda podělím o naše zkušenosti s ostatními. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Děkuji zástupkyně Maďarska. A nyní dostane slovo zástupce Portugalska. Mnohokrát děkuji. Já chci své rozdělení vystoupit na dvě části. Jednak pokud jde o stav a soudržnost politik Portugalsku a pak pokud jde o vládní iniciativy. Účelem našich politik je zajistit všem lepší život, včetně politiky rozvojové, abychom zajistili, že všichni lidé budou žít beze strachu o svůj život a to je jádrem toho, co děláme všichni v této oblasti. Naše politiky mají vést k lepšímu životu z hlediska globální spravedlnosti a vyšší bezpečnosti. O to nám jde v portugalském parlamentu. Soudržnost politik je teď neprostradatelná. Znamená to vazby, znamená to koordinaci, synergie, znamená to vyhnout se duplikaci, znamená, se, Znamená to dělat věci lépe z hlediska udržitelného rozvoje. Samozřejmě nemůžeme se schovat před situací, před kontextem, ve kterém pracujeme. V současné době, kdy máme ekonomické problémy, kdy se zkracují rozpočty, se stejně musíme věnovat externím politikám, ale musí být koherentnější a musíme mít lepší priority. Větší soudržnost mezi národními politikami v oblasti rozvoje je naprosto zásadní, pokud mají být racionální a efektivní. Portugalsko je jednou z evropských zemí, která má usnesení o soudržnosti v rozvojových politikách, jak v Evropské unii, tak OECD a v OSN jsou určité pokyny, slavní směry. V roce 2001 jsme byli jednou ze čtyř zemí, které jediné měly určitý zákon. Musíme zajistit, že politiky přijímané v různých oblastech budou odpovídat rozvojovým cílům. Rozvojové politiky jsou důležitým nástrojem. Potřebujeme koordinační mechanismus, abychom zajistili soudržnost a dialog mezi ministerstvy, který bude systematický a účinný. A proto jsme zřídili pracovní skupinu, která se touto věcí zabývá. A ráda bych se zaměřila na určité věci. Jedna z věcí, která je důležitá v našem národním plánu, je aktuální koordinační mechanismus, který má vytvářet synergie. A, a aby si lépe odpovídali portugalské rozvojové cíle a cíle jiných zemí. Proto jsme přijali několik strategických dokumentů, které mají vytvořit jakousi osu a zajistit větší soudržnost mezi tím, jaký si stanovíme cíl a čeho vlastně dosáhneme. Týká se to bezpečnosti, občanské společnosti například. Portugalsko přijalo usnesení o bezpečnosti a rozvoji s cílem zpracovat národní bezpečnostní rozvojovou strategii, která propojuje tyto dvě oblasti. Protože tyto dvě věci jsou jistě propojené a Hilary Brent, britský tajemník pro rozvoj, říkal, že není možné vylepšit bezpečnost bez rozvoje, a nebo pokud to uděláte, tak to bude jenom dočasné. Takže tento dialog a tato nezbytná spolupráce je podle nás výrazem soudržnosti, vyjádřením soudržnosti. Pokud je o parlamentní iniciativy, parlament se zapojil na nejrůznějších úrovních, nejrůznější formou. Máme v našich legislativních iniciativách každodenní politiku soudržnosti všichni víme, že každý v každém výboru může pomoct ostatním výborům, anebo ji naopak podkopávat. Pokud se to nedělá na základě stejných cílů, mluvíme o spolupráci ve zdravotnictví, musí to také odpovídat cílům v oblasti sociálního zabezpečení, mimo jiné. V současné době připravujeme základní zákon o životním prostředí. To je také důležitá oblast pro spolupráci a pro konzistentnost. A bude to zásadní pro budoucnost eh, naší země, stejně jako plánování v oblasti vodohospodářství. Takže pracovníci parlamentu a všechny skupiny musí zajistit tuto soudržnost. Máme usnesení, která vyzývají vládu, aby se bírala určitým směrem, Přijali jsme například usnesení, kterým, ve kterém se doporučuje, aby vláda potvrdila svůj závazek splnit čtvrté a páté cíle milénia. Jde tam o snižování umrtnosti novorozencům a zlepšení zdravotního stavu. Má to utvrdit to, co vláda dělá v, těm, v tomto směru. Usnesení bylo jednomyslně přijato. Naše pravomoci můžeme také uplatňovat prostřednictvím otázek na plenárce nebo ve výborech. Naše otázky jsou vždy zaměřené na podporu soudržnosti. Parlamentní výbory mohou klást otázky příslušným ministrům. Máme také projekt, který má vlastně název Soudržnost a který má sledovat rozvojovou politiku. Řídíme se tím, co se také děje v Evropské komisi. Jak už jsem říkala, můžeme pokládat otázky ministerstvům. A my vždy říkáme, že soudržnost politik pro rozvoj je zásadní ve všech oblastech. A na závěr chci jen říct, že jsme měli několik slyšení, já už končím, děkuji. Jak jsem říkala, Měli jsme hodně veřejných akcí, seminářů v parlamentu. Přičemž a hlavním prvkem, který se tím vším prolíná, je právě soudržnost. Často máme určité věci na programu, po roce 2015 například. Takže já doufám, že toto bude dobrým příspěvkem do debaty. Já chci připomenout, že nemluvíme jen o něčem, co je naprosto neprostradatelné, ale o něčem, co povede k lepšímu životu lidí. Konzistentnost rozvoje politiky je jedním ze základních kamenů. Merci, je passe maintenant la parole à... Děkuji. A nyní předávám slovo zástupci Spojeného království a také požádám o stručnost. Děkuji. Jak asi víte, od roku 1997 má Británie samostatné ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, nezávislé na ministru zahraničních věcí, má vlastního ministra a také meziparlamentní výbor, kterému já předsedám. Já myslím, že jsou tady dva faktory, které je třeba zvážit z hlediska toho, co dělá Británie. Za prvé, máme průřezovou dohodu mezi těmi stranami, abychom zvýšili rozvojovou pomoc o 0,7% a naše vláda oznámila, že letos má Británie v úmyslu skutečně schválit rozpočet ve výši 11,3 desetiny miliardy liber, což je navýšení o 0,7%. Samozřejmě to kritizují média, pravicové křídlo konzervativní strany a také strana nezávislosti jak víte, tato strana je nejenom proti rozvojové pomoci, ale také proti členství EU, eh, Británie v EU. A důsledek to má takový, že se snažíme ještě více obhájit rozvoj a pomoc a podporu a zajistit, že to, co budeme dělat, bude účinné. Ale já si myslím, že soudržnosti se nám podařilo dosáhnout celé řady způsobů. Vláda přehodnocuje multilaterální a bilaterální pomoc. To hodnocení proběhlo už na začátku vůčního období. Počet bilaterálních partnerů se snížil z 45 na 28 a hodnotíme také mezinárodní agentury na základě toho, nakolik dobře realizují britskou rozvojovou politiku. Nepředevším o cíle milénia a snižování chudoby. Na to se naše rozvojové programy a podpůrné programy především zaměřují. Největším příjemcem vícestrané pomoci od Británie je právě Evropská unie. A rozvojové křídlo Evropské unie dostalo pozitivní doporučení na základě tohoto vyhodnocení této revize. I když rozpočet tak podpořen nebyl, protože se tady dochází určitému zmatení v politice sousedství. Globální fondy z toho vyšly také dobře, jsou dobrým příkladem koordinace a v rozvoji a Británie je hodně podporuje. Kromě toho v těch zemích, kde má Británie bilaterální program, zástupce Británie vyzývá ke koordinaci mezi dárci a rozhodně, když náš výbor jede do nějaké země, kde má britská eh, vláda bilaterální program, vždy proběhne setkání s ostatními dárci, samozřejmě včetně ostatních dárců z EU, Evropské komise, ale jsou tam také většinou Spojené státy, často také Japonsko a Kanada a někdy Austrálie. A stále častěji se snažíme zapojit i Čínu, především ve vztahu k Africe. A já myslím, že teď je třeba říct, že se nám podařilo dosáhnout těch 0,7% a snad to také udržíme ve velice obtížné situaci, a je možné, že bychom se teď měli víc zaměřit na, přes, na mezivládní soudržnost. Samozřejmě parlament toho musí dělat víc, aby přiměl ostatní útvary k tomu, aby se zamysleli nad rozvojovou agendou. Jde třeba o otázky daňové. Británie chce, aby to bylo na programu G8. Ptáme se, jestli jde o dopad naší daňové politiky na rozvoje země, nebo jestli to, že naše daňová politika není transparentní, má také nějaký dopad. Už jsem se ptal na biopaliva, když jsme tady měli pana komisaře. Je tady řada oblastí, kde musíme zvážit, jestli naše obchodní politika není v rozporu se zájmy rozvojových zemí, buď proto, že jim vnucujeme nepřiměřené standardy, anebo proto, že máme dotace, třeba v případě zemědělství. A pokud je budeme rušit, musím to udělat tak, aby rozvojové země měly příležitost něco nám také poskytnout. Takže závěr je asi takový, že můžeme podpořit to, co říkal pan komisař. V zásadě myslím si, že potřebujeme společné programování, ale samozřejmě s tím, že musíme být realisté. Protože každá národní vláda, která má nějaký závazek, nějaký velký závazek vůči rozvoje podpoře, to bude chtít dělat tak trošku po svém. Ale to samozřejmě není v rozporu s koordinací s ostatními dárci, aby se zajistilo, že zaprvé nebudeme pracovat proti sobě, že se navzájem bude násobit ta hodnota, kterou přinášíme a za druhé, že rozvojová pomoc, kterou poskytujeme, tuto rozvojovou pomoc berou v těch zemích, kterým to dáváme za vlastní a že není rozpor mezi tím, co si přejeme my a co si přejí oni. Děkuji panu Brusovi. Děkuji kolegům, kteří uvedli příklady osvědčených postupů. A nyní zahajuji diskuzi na téma tohoto panelu. Představte se nám, prosím, a řeknete nám, odkud jste, než vystoupíte. De Belgique, je crois. Merci, uh, merci, Monsieur le Président. Donc, Maria Rena. Uh, tak já jsem z Belgického senátu a my jistě souhlasíme s otázkou eh, koordinace a konzistentnosti. Eh, hovořil tady o části 7,5%, toho ovšem je těžko dosáhnout. To eh, se vlastně týká zemí, které jsou spíše příjemci než dárci, pokud se týče zdrojů, životního prostředí a přírodní, přírodní zdrojů a tak dále. Takže eh, tady máme možnost eh, uzavírat eh, dohody o volném obchodu, o ochraně investic a my v Belgickém senátu jsme projednávali výzvu Evropské komisi a šlo o to, aby eh, ve všech takovýchto dohodách eh, byla klauzula ekonomická, eh, ekologická a sociální, plus sankce v případě neplnění a záruky suverenity státu. Není správné, kdyby tedy některý stát, který má ochranu investic a rozhodne se přijmout tedy nějaké eh, další opatření, tak eh, prostě musí mít tuto možnost. Eh, další věc je a další priorita transparentnost rozpočtů. My žádáme transparentnost také v oblasti zodpovědnosti nadnárodních firm. Máme zde iniciativu Evropské komise v podobě směrnice o transparentnosti a přejeme se, aby se tento princip transparentnosti uplatňoval a to povinně, nikoli pouze dobrovolně v nadnárodních společnostech působících na území Evropské unie. Ano, děkuji vám za stručnost a nyní dáváme slovo panu Marku Angelovi z Lucemburska. Ano, děkuji. Jen velmi stručně bych chtěl poznamenat, že my také řešíme koherentnost politik Eh, Víte, eh, že rozvojová pomoc je 0,7 desetin eh, procenta, to už je víc než 10 let zhruba, je to taky 1% HDP a je, je to pevnou součástí národní politiky. Souhlas vyslovují všechny politické strany. Také v době obtížných, eh, obtížné rozpočtové situace se tohoto pravidla držíme. V roce 2009 eh, jsme eh, toto vlastně uvedli do legislativy a nyní máme zde nový návrh zákona na úrovni vlády zatím, a tady se hovoří také o koherentnosti politik. V článku 6 je třeba požadavek, aby všechna ministerstva parlamentu předávaly ústně i písemně zprávu o rozvoje pomoci a eh, je zde obsažená specifická kapitola o koherentnosti politik. Také máme mezirezortní výbor na vládě, kde se setkávají zástupci všech ministerstvech k diskusím o rozvoje politiky. Čili legislativně to máme ošetřeno, ale zatím to ne všichni vzali zcela za své. Velmi důležitá je spolupráce mezi Lucemburským parlamentem a nevládními organizacemi. Ty se také účastní mezi rezortních setkání několikrát ročně, vydávají také eh, takzvaný barometr koherentnosti vládních politik a zveřejní to v podobě příručky, eh, tak aby i prostý občan měl jasnější představu o tom, jak to vypadá tedy s koherentností či nekoherentností politik, a to se týká také třeba klimatické politiky, dalších záležitostí, třeba biopaliv. Prostě jde o to, aby všichni měli aktuální informace. Také jsme se snažili sladit parlamentní kalendář. Eh, každý červen eh, eh, předkládá vláda do parlamentu zprávy. V září eh, se organizuje třídenní setkání i eh, s velvyslanci eh, se zpřátelených zemí a zástupci mezivládní organizací a v říjnu je vždycky výroční konference o spolupráci. Také existuje tzv. kompenzační fond, který spravuje vlastně všechny prostředky. A momentálně tedy se investuje už ne do podniků třeba zbrojních, jako se to stávalo v minulosti, ale tyto prostředky se dnes využívají pouze eh, pro firmy, které jsou obrazně řečeno ekologicky a sociálně čisté. Samozřejmě mohl bych toho napovídat ještě hodně. Ano, děkuji. A e, skutečně jste vzorným příkladem státu v oblasti koherence politik. A mimochodem já jsem z téže země, e, říká pan předseda. A nyní paní Duval ze Švédska. Doufám, že jsem to jméno příliš e, nezdeformoval. Eh, dobré ráno, jsem Desilie Lideval. Pokud se eh, týče pohledu eh, z mého výboru, to je výbor zahraniční švédského parlamentu, otázky PCD určitě patří do agendy po roce 2015 a já bych se tím chtěla zabývat. Já bych měl tři poznámky především zahraniční výbor našeho parlamentu eh, z vlastní iniciativy reagoval na sdělení komise o pozici EU v mezinárodních jednáních v rámci po roce 2015. Sdělení komise říká, že výzvy pro eliminaci eh, chudoby a budování prosperity spolu souvisí a my tedy eh, z toho vypozujeme, že je třeba spojit Rio eh, plus 20 a rozvojové cíle milénia. Za druhé, pokud se týče rybolovu, zemědělství, životního prostředí, obchodu a dalších politik, je zjevné, že rozhodování EU má výrazný vliv na rozvojové země. Evropská unie je největším dárcem rozvojové pomoci na světě a my si tedy myslíme, že PCD by tedy měly být měly dát centrální roli v rozhodování, v rozhodování Evropské komise. A já bych ráda si vyslechla vaše názory k tomuto. Ano, děkuji vám a nyní pan Posinovič z Chorvatska. Děkuji vám, pane předsedo. Jsem velice rád, že se za svou zemi mohu zúčastnit dva měsíce předtím, než vstoupíme do Unie. A jsem velice vděčný za tuto příležitost jak tomuto parlamentnímu výboru, tak také dalším institucím, které nám umožňují abychom již nyní mohli přispět eh, k této velmi významné politice. A ještě bych chtěl využít tyto příležitosti k tomu, abych řekl, že Chorvatsko jakožto malá země se snaží řídit se hlavními principy regionálního rozvoje a my se soustředujeme na dvě hlavní oblasti. Jednak se snažíme eh, pomoci vlastnímu regionu, z něhož eh, v poslední době eh, proudí samé pozitivní zprávy. Teď hovořím o Srbsku a Kosovu a jejich dohodě. Chorvatsko prošlo vyjednávacím procesem a Měli jsme trošku specifický způsob jednání. Snažíme se nyní eh, ty poznatky naschromážděné v tomto procesu dát dispozici dalším partnerům jeho východní Evropy. A z tohoto důvodu jsme vytvořili Center of Excellence eh, pro předávání těchto znalostí. My eh, se aktivně účastníme mezinárodních misí a operací. Snažíme se eh, to propojovat. Například od roku 2003 jsme přítomní v Afganistánu a účastníme se 40 různých projektů. Je to v souladu s naší politikou. Je to investiční tým, eh, vzdělávání, rozvoj malých podniků. Před dvěma lety eh, jsme otevřeli novou eh, školu v Mizary Šerif a máme zde také program pro ženy a těch oblastí je mnoho a mnoho. Eh, já vám tady, pane předsedo, děkuji za tuto příležitost a těšíme se, až budeme plnohodnotným partnerem eh, této eh, velice chválihodné politiky Evropské unie. Děkuji vám. Trošku nás tlačí čas, takže ještě tedy dostanou Eh, slovo ti, kteří se přihlásili, ale další už nebudeme brát. Paní Ruth z Bundestagu. Eh, pane předsedo, já vám děkuji za tuto debatu. Je to poprvé, kdy se takto neformálně setkáváme. Ukazuje se, že čím dál vyšší význam má koordinace mezi parlamenty v Evropské unii. A myslíme si, že tato debata pomůže našemu strategickému zbližování. Já bych blahopřála kolegům z Velké Británie k tomu, že dosáhli mm, kvoty 0,7%. My v Německu jsme zatím u 0,39%, ale výsledky nejsou, výhledy nejsou rušové. Pokud se rozvoje politiky týče, máme eh, speciální ministerstvo pro rozvoj, které nepodléhá ministerstvu zahraničí a to znamená, že máme značné šance eh, zviditelňovat eh, tato témata ve vládě, ale také v rámci rozvojového, rozvojového výboru v Bundestagu. My zde projednáváme eh, všechny iniciativy, které mají nějakou souvislost s svou politikou v, eh, v Evropské unie. A dá se tedy říci, že se nám daří eh, vytvářet společná stanoviska jak opozice, tak také vládních stran. A to je velmi pozitivní vývoj. Například jsme se zabývali obchodní dohodou a zasněla k tomu různá různá stanoviska. Třeba v případě Kolumbie a Peru my jsme tedy jako opozice byli proti sankcím, vláda byla pro, nicméně proběhla debata. Čili eh, my se pokoušíme dosáhnout nejenom koherentnosti naší vlastní rozvoje politiky, ale také e, s politikou evropskou. A já myslím, že je to velká šance, e, jestliže nyní je možné, abychom se stanoviska nechávali zaznít také v Bruselu. Já si myslím, že to povede ke společné koherentnosti mezi parlamentem, mezi vládami v EU. Samozřejmě Eh, hodně práce ještě zbývá, jak u nás, tak na evropské úrovni, ale eh, už ta meziinstitucionální koordinace na vládní a parlamentní úrovni, to je velice pozitivní, jenomže my jako poslanci se musíme snažit o to, abychom eh, se jednotlivými tématy eh, zabývali tak, abychom prostě tu koherentnost měli neustále na mysli, neboť pořád to ještě není eh, samozřejmé. Děkuji vám a jako poslední paní Bayer z Rakouska. Děkuji vám. Já bych chtěla říci, že v Rakousku koherenci v rozvojové politice máme už mnoho let zapsanou v zákoně. Ale my máme zatím jenom eh, mezirezortní pracovní skupinu, ale další instrumenty neexistují. No a co se týče kvót, tak to jsme daleko vzadu. Eh, nicméně, alespoň jsme se v parlamentu zhodli na tom, že bychom to chtěli napravit. Já jsem velice eh, Eh, velice hrdá na to, že jakožto podvýbor pro rozvoj jsme jediným podvýborem parlamentu, který pořádá pravidelně společná zasedání také s nevládními organizacemi. Jinak já jsem velice ráda za tuto příležitost se zde sejít. A eh, Máme zde zprávu Evropského parlamentu z roku 2011, eh, která je de facto Eh, základ naší spolupráce. Tam se počítá eh, s každoročním setkáním na tomto fóru. A v tomto dokumentu se také definují problémy eh, rozvoje politiky. Hovoří se tady o oblastech spolupráce, o možných opatřeních a také se zde píše, že v rámci strukturovaných každoročních setkání eh, by měly být definovány eh, jednoznačné cíle, tak aby pokrok byl kontrolovatelný. A já myslím, že to je dobře, že je to zde formulováno tak konkrétně. A mě by, mě by zajímalo, jestli existují i konkrétní opatření, konkrétní kritéria, tak abychom my v národních parlamentech měli možnost zcela konkrétně eh, pracovat a pokusit se o měřitelný pokrok. Že já si myslím, že to je skutečně důležité, abychom jako poslanci přispěli ke koherenci v oblasti rozvoje politiky také v menších zemích a tím přispívat také na úroveň EU. No, já myslím, že pokud to takto nemáme zatím, tak eh, bychom o tom měli uvažovat každopádně. Děkuji. Dostávám se k závěru velmi zajímavého setkání, zajímavého zejména díky vašim vystoupením v této části debaty. Zasněly příspěvky zástupců národních eh, parlamentů, zatímco europoslanci velmi pečlivě naslouchali. A já vám mohu zaručit to, že jakožto stálý zpravodaj v Evropském parlamentu beru na vědomí úplně všechno, co tady zaznělo, i to poslední, co jste přednesla paní Bayer. Zpráva komise z rezortu pana Pibalkse bude předložena v září a na základě toho bude Evropský parlament dále pokračovat své práci. Já jsem držitelem mandátu rozového výboru k zhruba desíce otázek, které tady musíme řešit, no a jistě se budeme snažit o lepší koherentnost politik. Byla již dohodnuta první setkání před eh, několika měsíci jsem získal mandát ještě od dánského předsednictví k setkávání s nevládními organizacemi přítomnými zde v Bruselu a velmi aktivními. Čili z toho by mohly vzejít velmi zajímavé politické impulzy. Škoda, že čas mě nedovolí uvést konkrétní příklady. Dovolte tedy nyní závěry. Vyslechli jsme si celou řadu kritérií vodných k tomu, abychom společně mohli vyhodnotit situaci v oblasti koherentnosti politik. V současné době je vše rozpracováno se naším podílem, ať už jako výboru nebo jako jednotlivých europoslanců. Je důležité, abychom té problematice rozuměli stejným způsobem, protože koherentnost politik, k tomu nás nutí Lisabonská smlouva. A my opravdu musíme nalézt prostředky k tomu, aby toto ustanovení smlouvy bylo realizováno. Toto setkání bylo také výbornou příležitostí k výměně názorů na důležitá témata. Já jsem úvodem připomněl, že koherentnost politik znamená respektování spolupráce a rozvoj ve všech sektorálních politikách, které eh, tak trošku konkurují této eh, politice. Eh, je to třeba společná zemědělská politika, která ovlivňuje potravinovou bezpečnost ve světě. Otázka biopaliv, no prostě té práce je spousta. Také je třeba dohodnout se na metodě. A k tomu bych chtěl říci dvě věci. Poprvé v rámci Evropského parlamentu se setkáváte s určitými problémy. Problémy týkající se procesu dohledu nad koherentností politik, což znáte z domova. A v Evropském parlamentu je to totéž. I my zde často máme problémy eh, prostě dostat se eh, k diskusím se jinými výbory. Na tom skutečně ještě musíme pracovat. Já hovořím úplně otevřeně, ta situace na současné době nemůže uspokojovat. A dále je třeba respektovat eh, statut jednotlivých výborů v tomto parlamentu Svědčí o tom také dnešní zkušenosti, že tedy je dobré pokračovat ve výměně názorů s dalšími partnery. Je nás zde 28 aktérů, tedy 28 parlamentů, které eh, by měly dozírat nad koherentností politik. Není to nic snadného, nemá to samotnou rozpočtovou položku, národní parlamenty eh, mají tendenci jak si, si to dělat eh, po svém, páči to v kompetenci členských zemí. A ta kontrola Evropského parlamentu je spíše záležitost papírová, poněvadž ve smlouvách to není. Čili cestou je výměna názoru a úsilí o eh, společný, společné pojetí Eh, vytváření společných principů spolupráce v oblasti rozvoje. Jak můžeme zlepšit situaci? Eh, já bych to konkrétně viděl, tak to mám zde jednoduchý návrh. Já zpracovávám tuto zprávu. Vy zastupujete národní parlamenty, takže prosím, eh, zašlete své návrhy našemu sekretariátu. jaká máte očekávání. A já vám mohu slíbit, že až budu mít tu zprávu aspoň hrubě sepsanou v konceptu, tak eh, rád vám ji eh, pošlu k připomínkování a prosil bych, abyste této příležitosti využili. Já vám jistě budu vděčný. Samozřejmě také Mitchell, který je koordinátorem za EPP v rozvojem výboru, může potvrdit, že my se na takovouto spolupráci těšíme. Určitě rád budu také na půdě vašich parlamentů eh, se účastnit diskusí o koherentnosti politik. Já jsem přesvědčen na základě toho, co zde dnes zaznělo, eh, že nás čeká ještě dlouhá cesta ke zblížení názorů a pracovní metod. Ještě dovolte závěrem eh, dva, eh, řekl bych, vzorové přístupy. Pokud si pamatuji správně, eh, existuje v Holandsku taková, takový zvyk rady ministrů a sice, že na každém jejich zasedání předkládá osoba zodpovědná za rozvoj takové expoze, kde se hovoří o koherentnosti politik. A druhý e, příklad, e, to nám se představila jedna diskutující, e, a sice, že tedy v německém parlamentu výbory mezi sebou diskutují o oblasti Eh, rozvojové pomoci. A samozřejmě sledování toho cíle dosud nenaplněného 0,7%, tak to je také dobré. Vy tedy fungujete jako hnací síla eh, k tomu, aby byly eh, dosaženy pozitivní výsledky, i když třeba nejsou zatím ty výsledky tak skvělé. Nicméně máme zde země, kteří, které přispívají hodně, třeba eh, v, britském, eh, v Británii tady existuje pevné pravidlo, že ať se děje, co se děje, 0,7% vždycky bude vyčleněno na rozvojovou pomoc. To je jistě hodné následování. Je to záležitost v podstatě, eh, která vyžaduje odpolitizování my zde v Evropském parlamentu známe názory, snažíme se respektovat, můžeme se všichni vyjadřovat, ale eh, já osobně třeba nesouhlasím s kritikou eh, k tomu cíli 0,7%. Takže já vám každopádně děkuji. Eh, je mi líto, že nám tady trošku zlobila technika, že jsme tady měli falešný poplach ale eh, přesto se nám podařilo udržet kvalitu debaty a já vám všem děkuji za tuto výměnu zkušeností. A nyní dávám slovo kolegovi a příteli Geji Mitchellové. Nevím, co vám řekne, je to zcela na něm. Čas. Thank you. Um... Děkuji vám. V první řadě bych vám chtěl poděkovat za to, že jste sem přijeli. Jmenuji se Gay Mitchell. Jsem členem a koordinátorem výboru pro rozvoj Evropského parlamentu a jsem zpravodajem pokud jde o legislativní iniciativu týkající se koordinaci dárců v Evropském parlamentu. Setkali jsme se dnes ráno. S mnoha, s, s mnoha z, vám, z vás jsem se setkal dnes ráno a děkuji, eh, že tedy jste sem přijali. V tomto druhém panelu dnešní diskuse, kterou eh, předsedám, se budeme věnovat významu koordinace rozvojové politiky. Hovoříme o koherentnosti v rámci eh, politiky, eh, politik EU, o tom tedy byl ten předchozí panel a nyní budeme hovořit o koordinaci rozvojové politiky jako takové. Je to totiž rámec, který je velmi eh, mocný a obsáhlý a umožňuje dosáhnout rozvojových cílů. Tato koordinace se týká různých oblastí politiky a rozvoje a snaží se zajistit, aby cíle vlády v oblasti eh, rozvojové politiky nebyly jenom na papíře nebo v myslích, ale aby skutečně se realizovaly v daných zemích. Otázka lepší koordinace se zaměřuje konkrétně na různé modality implementace eh, rozvojové pomoci. Je zde otázka, jak by se mělo pomáhat, jak by ta pomoc se měla poskytovat a jak bychom se měli snažit zajistit, aby, eh, politik, aby pomoc nebyla byla fragmentována a ta fragmentace, která tam je, aby nám nezabraňovala dosáhnout co nejlepšího účinku z každého věnovaného eh, eura. Byl koordinace dárců je takový proces, kdy dárci spolupracují, aby efektivnost maximálně zvýšili. A jejím cílem je tedy zvýšení efektivnosti eh, pomoci. Eh, snížit eh, náklady na eh, dosažení stejných výsledků nebo dokonce lepších výsledků a lepších investic s menšími investicemi. To je palčivé především teď, když zažíváme to období úspor v Evropě. A jako největší evropský dárce a organizace toho jedinečného typu integrace, Evropská unie a její členské státy mají potenciál, aby se staly nejefektivnějším světovým drávcem a dárcem a my můžeme proto, a můžeme proto využít už nejlepší praxi, která se objevuje v našich členských státech. E, dopad e, evropské pomoci je jako jaksi postižen negativně dost, eh, příliš velkou fragmentací. Určit, propasnou se určité o příležitosti a to vlastně snižuje efektivnost každého eura, které se věnuje této pomoci. A proto se zaměřujeme na maximalizaci našeho úsilí a nebuďme tak ceremoniální na žádné straně a uvědomím si, že 23 tisíc dětí zemře každý den. Tyto děti zemřou dneska, zítra i pozítří. A pojďme to změnit. E, bez naší pomoci by to bylo 36 tisíc každý den. Díky naší pomoci žije 23 tisíc dětí díky pomoci. A to bychom si měli e, uvědomit, protože e, dětská umrtnost je 68 promile. Ta je obrovská. V e, Evropské, ve zemích Evropské unie i v Irsku na konci druhé světové války byla 48 promile. A vezměme tedy, jak je vysoká nyní v rozvojových zemích a pojďme ji tedy snížit. Do ro- v roce 2015 eh, se eh, zvýší populace o 19 a za velmi mnoho dětí eh, zemře. A pokud nebudeme maximalizovat svou pomoc a své úsilí, budou problémy. Takže věnujeme se eh, eh, koordinaci eh, rozvojové politiky, která se stává, má strategický význam, protože se zaměřujeme i na náklady této konkrétní pomoci i té takzvané nepomoci. Lepší koordinací se z mnoho násobí přínosy 8 milionů euro by se ročně dalo ušetřit v Evropské unici, unii eh, eh, na straně komise a členských států, kdyby se snížily realizační náklady a kdyby se lépe dohodla do poskytování pomoci je spousta eh, akcí, které probíhají a které se duplikují. To všechno má dopad. Lepší koordinace by umožnila lepší implementaci eh, podmínek, lepší monitorování i větší transparentnost. Potřebujeme tedy eh, se na, se na to zaměřit, lépe to harmonizovat, zaměřit se na příjemce a na zlepšenou, eh, zlepšení vlády a zprávy v těchto zemích. Zlepšená koordinace a harmonizace nám pomůže dosáhnout eh, cílů, rozvojových cílů Evropské unie a umožní, aby Evropská unie byla efektivnějším eh, Evropce, celosvětovým hráčem. 17 mm, při, globálního hrubého národního příjmu, o kterém se hovořilo. Zde možná spojené království eh, může sloužit za určitý příklad a může eh, dávat eh, lekci ostatním, ale fakt je, že lepší koordinace na Evropské unii by rozhodně ke, ke změnám pomohla. Měli bychom se soustředit na méně zemí a méně oblastí, kde se pomáhá, to je zcela zásadní. Kromě schválení pomoci eh, je třeba vycházet z, eh, z eh, pařížské deklarace z Agri i z Busanu proto, abychom společně pracovali na evropské úrovni v oblasti dělby práce a společného programování. Nejlepší praxe nám ukazuje, že takové principy, které zde deklarujeme, velmi závisí na vůli jednotlivců i států. I e, organizací, kde často dostatečně nespolupracují. Všichni aktéři se dohodnou, že větší koordinace je nutná, ale v praxi už to tak nevypadá. Jsou jasné cíle, ale to nestačí. Je e, tak Eh, k těm jasným cílům se musíme dopracovat a potřebujeme eh, viditelnost. Eh, hovoří se stále o snížení dárcovských nákladů kterého se může dosáhnout lepší viditelností a lepší eh, kontrolou. Možná, že by bylo dobré mít takovou celoevropskou eh, donátorskou agenturu. Eh, Evro, vysocí představitele Evropské unie, její prezident spolu se zástupci parlamentu Eh, parlament, parlamentů a Evropského parlamentu mají potenciál u, eh, pro zlepšení evropské pomoci a snížení nákladů té takzvané non-aid eh, pomoci v jiných oblastech nebo zaměření rozvoje formou i ne konkrétní pomoci finanční. Je to základ pro legislativní iniciativu v parlamentu a já jako zpravodaj Evropského parlamentu této iniciativě věnuji pozornost a na jedné straně přijmem, uděláme další kroky ve e, smyslu lepší koordinace a také odstraňování překážek. Kolegové, Eh, národní parlamenty musí hrát eh, nebo hrají v tomto klíčovou roli. Já jsem 26 eh, let byl poslancem v národním parlamentu a proto vím, že je důležité takové setkání, jako je to dnešní. Velmi se těším na vaše stanoviska a těším se, jak můžeme podporovat lepší eh, koordinaci ve eh, spolupráci s národními parlamenty členských států. Eh, pojďme se hovořit o tom, jakým způsobem můžeme my z Evropského parlamentu se zodpovídat národním parlamentům, když Evropská komise se zodpovídá nám. Jakým způsobem eh, můžeme eh, snížit náklady, protože to je velký, velmi důležité pro eh, koordinaci. A za třetí, jak se zaměřit na E, dárce, tak aby pomáhali e, tam, kde je to nejvíce důležité. E, jak snížit realizační náklady, jak tyto náklady, které se ušetří, lze alokovat užitečněji. Pan Priml má na starosti v DGFK Eh, tuto záležitost a spolupracuje s příslušným výborem Evropského parlamentu a já mu dávám slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Dovolte mi, abych několika slovy uvedl určité názory na téma koordinace dárců. To je tradiční otázka. Je vždy vysoce aktuální z nejrůznějších důvodů. Tato agenda Koordinace dárců plní dvě úlohy. Za prvé jde o rozšíření na jedné straně a prohloubení na straně druhé. Já začnu tím rozšířením. Už celá desetiletí se dárci koordinují v rámci různých skupin, různých mechanismů a současně se objevují noví dárci nebo noví aktéři. Protože ne všichni představují dárce. Mám na mysli třeba Čínu, arabské země sehrávají stále větší úkol v rámci, úlohu stále v rámci spolupráce. Takže první, první těžkou otázkou je to rozšíření. Je to potřeba učinění koordinovat s partnerskými zeměmi. A k tomu je nutné zapojit tyto nové aktéry. Je to výzva, je to těžká úloha. Je to jedno z témat posledního fóra o efektivitě z roku 2011. Všichni aktéři souhlasili Jde o občanské společnosti, multilaterální fondy. Takže teď, když máme tento mezinárodní text, k kterému se přihlásili všichni, je to velká výzva. A musíme zapojit i třetí země, partnerské země. Je to těžký úkol, máme problémy. Problémy s přístupem, problémy s praktickými postupy. Ale je to výzva zásadní. A my chceme maximalizovat dopad vnější pomoci na prospěch pro partnerské země. Musíme se s tím nějak vyrovnat. A druhá výzva, a já budu mluvit spíš o té druhé výzvě, je otázka prohloubení v tom smyslu, že koordinace mezi evropskými dárci, to znamená Evropské Evropskou komisi a členskými státy, už je, už probíhá celá léta, ale když se podíváme na současnou situaci, když se podíváme, nakolik je to fragmentované, jak to říkal také pan Mitchell, Evropská unie i členské státy i evropští dárci také přispívají k tomuto problému. Pokud máte dárce z různých sektorů, z různých států, jsou tady tři evropští partneři ve třech sektorech. Ale tím se ztrácí efektivita partnerské země. Je otázka využití finančních prostředků evropských daňových poplatníků. A přitom by se dalo najít řešení. V tomto smyslu už celá léta, několik let, máme iniciativu k posílení koordinace evropských dárců. Já bych mohl uvést dlouhý seznam iniciativ, které byly přijaty k vyřešení těchto problémů. Já zmíním jen několik z nich. Z roku 2007 máme kodex chování v rámci komplementarity a rozdělení nebo dělby práce. Jde o lepší přerozdělení mezi evropskými dárci a mezi jednotlivými sektory. Teď má tato iniciativa velké problémy. Je třeba společně vybrat, kdo něco udělá kde, přiměřeným způsobem, každý si může vybrat a je to součástí celého procesu. A když se pak zvolí jednotlivé sektory, ta pomoc se naprogramuje. To je tedy ta iniciativa společné přípravy projektů. To už funguje několik let. A dělá se to na úrovni Bruselského fóra. Je to starý projekt Evropské komise, který probíhá ve spolupráci s ostatními. O co jde? Jde o společnou přípravu programů. Děláme společnou analýzu z hlediska plánů rozvoje, spolupracují dárci a je třeba maximalizovat dopad pomoci evropských dárců neboli pomoci Evropské unie a členských států. Očekávají se velké přínosy. Stovky milionů eur je možné získat navíc. V současné době je to skandální situace. Peníze by se daly ušetřit měli by z toho prospěch třetí země a navíc bychom ukázali evropským daněným poplatníkům, že umíme lépe nakládat s penězi v době krize. Je to důležité z hlediska transparentnosti, viditelnosti a také předvídatelnosti pomoci. To je také velká výzva. Je to důležité pro přínos pro partnerské země. Ta společná příprava programů je, společ... je důležitá, probíhá to už několik let a je tady nutná i flexibilita, protože jiné země jsou v různé situaci, takže potřebují také dostatečný prostor. Je to potřeba přizpůsobit příslušnému kontextu a situaci. A další princip je princip dekoncentrace, neboli dát maximální prostor evropským delegacím a ambasádám členských států, aby se věnovali těmto projektům společného programování. A třetí princip je princip asociace a podle možnosti také vedení ze strany třetích zemí. Je to zásadní otázka, která se promítá do synchronizace, se souladění práce s třetími zeměmi. Očekáváme tedy od partnerů, že budou mít národní strategii a že je možné sesouladit, ty, sesouladit všechny priority a časové plány. Priority pomoci s prioritami příslušné země. A čtvrtý princip je otevřenost vůči dalším dárcům. Tady jde především o evropský projekt ve smyslu Evropské unie a členských států, které jsou jakousi hnací silou tohoto projektu. A v rámci společné přípravy programů se očekává pomoc od Evropské služby pro vnější činnost. A tady se všichni scházejí při společné přípravě programů. Tato iniciativa je teď dobrovolná, má to probíhat postupně, neboli v této fázi už dva roky probíhá společná příprava projektů. Pustilo se do toho několik zemí. Na základě zprávy našich velvyslanců v příslušných zemích se teď přidávají další země. Do roku 2016 se chtějí připojit do společné přípravy programů, abychom mohli synchronizovat naši pomoc s cykly příslušných zemí a tak můžeme posilnit koordinaci v rámci Evropské unie. Teď jsme jaksi uprostřed, da, dynamika už se rozběhla, je tady ochota, stále narůstá. Evropští dárci chtějí, aby byl tento projekt úspěšný a chceme také konkrétní výsledky, ale potom potřebujeme i politickou ochotu, politickou vůli a samozřejmě také podporu národních parlamentů, které zajistí, že všechny členské státy budou moct přispívat po svém, svým dílem do tohoto projektu. Jak už říkal pan Mitchell, je to program, kterého se zúčastňujeme všichni. Jsme na tom všichni stejně. Všichni přispívají. Všichni, koho se to týká, jde o to, aby Evropská unie a všechny členské státy zaznamenali nějaký rozdíl v tom, jak se poskytuje pomoc přes tuto posílenou spolupráci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Máme tady teď několik eh, žádostí o slovo. Mám tady krátký seznam. A prvním je pan Kašman. Děkuji, pane Micheli, děkuji, Gay, a děkuji také Charlesovi za prezentaci. Dnes má narozeniny Shakespeare, ale já nebudu citovat Shakespearea, nicméně Oscara Wilda. Stručnost je e, zdrojem vtipnosti. Já doufám, že to prokážu. Jistě potřebujeme větší koordinaci. Je to velice jednoduché. Musíme otevřít radu ministrů, aby jednali a hlasovali na veřejnosti a poslanci v našich národních parlamentech pak mohou vést své ministry k odpovědnosti z toho, co dělají v radě. To nám teď chybí. Samozřejmě naše projekty musíme vzít za své, jak na straně dárců, tak příjemců. Potřebujeme větší koordinaci, abychom omezili náklady, protože hrozí, že když náklady neomezíme, pomoc ztratí na účinnosti. A poslední věc, a to je výzva k našim národním poslancům. Můžete prosím vás posilit ten princip, že jádrem naší politiky jsou lidská práva a že tento princip neoslabíme, když budeme provádět větší koordinaci. Příliš často dochází k politickým konfliktům, kdy má obchod větší váhu než politika v oblasti lidských práv máte na sobě irskou vázanku a citujete Dubliněna. Dobře, Petra Bayer. At the back. No. Im Outcome Document von, von Rio v výstupním dokumentu eh, Rio plus 20 eh, poslanci nehrají vůbec žádnou roli při vypracovávání udržitelných cílů. Nicméně je tam ten post, eh, post 15 proces, eh, eh, který se týká těch procesů, které budou následovat v roce 2015 a tam už se s poslanci počítá. A zdá se, že mnohé země mají možnost se do celého zapojit pouze prostřednictvím Evropské unie. A já si myslím, že by to byla dobrá příležitost, jak zkusit nastavit novou formu spolupráce mezi Evropským parlamentem a parlamenty národními. Já vím, že tady ty struktury zatím moc nemáme, formální struktury, ale možná bychom to mohli zkoušet neformálně, jak tedy pokračovat ve výměně, že máme nová média, máme možnost eh, telekonferencí, máme eh, fóra, internetové eh, diskusní platformy. My víme, že ty současné NDGs se prostě, jak si k něm na ně nedosáhneme. A je skutečně důležité, aby byly více zapojeny parlamenty, zejména z jihu. Já myslím, že eh, ta agenda po tom roce 2015, eh, že by měla pro nás být agendou, v níž budeme se dávat daleko, daleko větší roli. No a eh, doufejme, že tady Eh, do roku 2014, kdy to bude jasně definováno, to bude trošku lepší, ale zatím bychom mohli alespoň tedy se pokusit o tu eh, neformální debatu eh, více zapojen, zaměřenou na podstatu věci. Thank you very much, Mr. Louis. krát děkuji, pan Louis Michel. Ano, děkuji, pane předsedo. Na úvod vám chci poděkovat za vaše vystoupení, s tím mohu jen souhlasit. Mám tady několik konkrétních poznámek. Především souhlasím s návrhem Michaela Kašmena, abychom otevřeli dveře zástupcům Evropského parlamentu, abychom mohli pořádně pracovat. Já myslím, že to bylo opravdu zajímavé. Bylo zajímavé poznat jejich názory, dozvědět se, jak oni vnímají naši politiku, na které my tady pracujeme. A za druhé, také velmi konkrétně, aby byla lepší koordinace, možná, že by bylo zajímavé, kdyby v každé partnerské zemi byl evropský koordinátor, který by mohl být buď zástupcem Evropské unie, anebo velvyslancem nějakého členského státu. Já myslím, že tak bychom si mohli lépe rozdělit práci a zajistit skutečnou koordinaci jednotlivých partnerských zemí. náklady. Pane Mičeli, jistě vás zklamala realita, když jste uváděl ta čísla. Poslední studie ukazují, že dochází ke ztrátě finančních prostředků, že se prostě plítvá penězi. 49 miliard eur, které letos dala Evropská unie, to znamená komise a členské státy, to představuje kolem 6 miliard ročně 8 miliard ročně, o které přicházíme, ztrácíme je čistě proto, že dochází k duplicitě. Je tady disparita. Takže skutečně dochází velkým ztrátám a já jsem rád, že máme výsledky nové studie. Já jsem se toho všiml i ve vystoupení pana Tanta. Já nejsem přesvědčený o tom, že chceme lépe koordinovat musíme se více spoléhat na specializaci jednotlivých dárců. Já myslím, že dnes příliš mnoho dárců jednoduše dělá úplně všechno a každý dělá to též. A už v tom je velká disparita. My víme, že některé členské státy, ať už jsou to Britové, nebo Švédové, nebo jiné země, třeba Lucembursko, jsou skutečnými odborníky na určité sektory. A proto si myslím, že by možná bylo dobré kdybychom se zaměřili na otázku specializace. To by mohla být jistá cesta vpřed. A také bych byl rád, kdybychom se možná, ne na úrovni koordinace, možná i tam, ale abychom se pustili do otázky efektivnosti pomoci. Já jsem tím tak trošku posedlý, já si to uvědomuji. Jsem tou otázkou v podstatě postižený. Ale jde o pomoc, z hlediska všeobecného rozpočtu a sektorových rozpočtů mnohé země mají problém právě s tím, že státní zpráva je velmi křehká. A stát můžeme posílit jen tak, když mu dáme k dispozici finanční prostředky. Například na to, aby se zaplatilo učitelům, policistům, kteří budou vyškolení k demokratickým postupům. Já si myslím, že tato otázka pomoci do rozpočtu, ať již sektorového nebo obecného, podstatě eh, je tak trošku vnímána negativně. Rozpočtová pomoc je vnímána negativně. Argumentuje se tím, že nejde mít pod kontrolou využití těchto zdrojů. To je naprostá hloupost, protože rozpočet se kontrolovat dá systematicky, zatímco projekty a jejich investice se kontrolovat nedají, nebo je to jenom nahodilé. Louis, let me just uh, address that issue you raised. Louis Lapedios už mluvil o této věci, těch 800 miliard, já jsem zdůrazňoval, jsou náklady na transakce. jako zpravodaj jsem říkal přesně to tež, co vy, je to asi 6 miliard za rok. To jsou ty nepřímé náklady. Ta jiná částka, to byly jenom náklady na transakce, takže já myslím, že jsme na stejné lodi. Ja, herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Annette Hübner. Děkuji vám za prezentace. Německý Bundestag se v loňském roce velmi intenzivně zabýval eh, návrhy komise, eh, mimo jiné také o dělbě práce. A eh, tuto směrnici jsme podpořili. Přesto se domníváme, že v tom či onom bodě, v tom či onom bodu je možné ještě letos dojednat. A Eh, to tady souvisí eh, také s tím, eh, co zde nadhodil pan Gay Mitchell. To znamená, že je také třeba dbát na poznatky, na expertízu. Mnohé členské země mají cennou specializaci na určité oblasti, určité zážitosti a to by také mělo být zohledněno při dělbě práce. Nicméně je tady ještě jeden problém a e, o tom vidí také ministři. A sice, že by to chtělo lepší rozdělení práce mezi EU a jednotlivými členskými zeměmi. Neboť podle našeho názoru minulá dělba práce poměrně trpěla tím, že nebyla, nebyly jasně vymezeny pravomoci. To tak nemůže být do budoucna a chtěli bychom zdůraznit zejména to, že právě Evropská unie eh, s její silou v rozvojové spolupráci, eh, že by skutečně měla dbát na to, aby její akce měly hmatatelné přínosy. A aby se české země ve svých specializacích mohly doplňovat. Děkuji vám, nikdo další se nehlásí do debaty, takže dáme slovo panu Felixi Fernandez Vyšo z diplomatického servisu. Děkuji, děkuji pane předsedu, děkuji vám za posvání, za svoji instituci. Já samozřejmě musím říci, že Eh, cokoliv řekl eh, kolega eh, z komise, tak s tím souhlasíme. To se týká společného programování a dobré koordinace. Já bych stručně jenom možná přidal několik podnětů, které je třeba vzít v úho podle nás a bylo by to ve prospěch koordinace dárců. Tak především doufám, myslím si, že se skutečně zhodneme na v účinnosti pomoci, eh, pákovém efektu a lepším uplatňování na místě, lepší realizaci na místě. Jenomže my jsme pořád eh, vlastně 28 eh, velkých administrativních systémů zde v Bruselu a v každé členské země. A Tady je úsilí tu spolupráci nějakým způsobem realizovat na místě, prostřednictvím ambasád, nevládní organizací a tak dále. Čili eh, pokud se týče té lepší koordinace, je zde velkou otázkou, eh, jak eh, zapojit všechny tyto úrovně, centrály, Eh, ambasády a tak dále. Jejich koordinace prostě na jednom místě eh, v jednom čase. Čili tady je velice důležité, abychom byli schopni se synchronizovat, abychom sledovali v témže čase na témže místě ty též cíle. Jinak může docházet eh, k oddělenému nebo že budeme rozhodovat prostě jinak na jednom místě a to hm, povede k problémům. Druhým elementem, který si zaslouží zdůraznění, je to, že, eh, jak jste řekl, pane předsedo, eh, s Lisabonskou smlouvou došlo k institucionální změně. A to znamená, že delegace EU mají nyní jinou roli, eh, tedy kromě toho, co dělali dosud, tak také se věnují nyní koordinaci uvnitř členských zemí a také evropské koordinaci. A to je pro nás všechny eh, velkým pokrokem, protože my jsme něco jako koordinátoři. A koordinátoři mezi Evropou i mimo evropskými eh, dárci. Čili toto je jakási myšlenka, kterou sledujeme, eh, kterou chceme vložit do eh, programu. My, evropští daňoví poplatníci, platíme spoustu diplomatů, a kteří se prostě musí eh, stát experty na problematiku třeba v Burkině Faso, Bolivii v Bangladeši. A to jsou lidé, kteří o tom vědí nejvíce a Oni by měli rozhodovat o tom, jak si počínat, co bude nejlepší. A proto počítáme s tím, že delegace EU e, přijmou novou roli a budou tedy více spolupracovat. E, my jsme poměrně na začátku tohoto procesu, ale je třeba říci, že máme poměrně slušnou úspěšnost v tom, že se k nám přidávají členské země, že nás tedy podporují. A že se to týká dokonce i mimo evropských dárců. My máme třeba společnou eh, strategii spolupráce s Etiopií, to je čerstvá záležitost a já si myslím, že toto zrovna je jedním z příkladů, které si zaslouží následování. Samozřejmě, že to bude chvíli trvat, protože členské země EU jsou prostě velcí hráči, eh, kteří mají leco za sebou a my tedy musíme na to navazovat, ale samozřejmě na úrovni jednotlivých zemí, tak, abychom eh, se více zaměřovali na konkrétní cíle. Děkuji vám paní Udkoce. Děkuji vám. Koherentnost je tématem, které hodně záleží na politické vůli. Já se ptám, lze skutečně konstatovat, že máme politickou vůli ke spolupráce? Protože tam, kde není, kde ji nelze zdokumentovat, tak tam veškeré naše snažení v rozvé politice nepovede k ničemu. A já se ptám, eh, kde tedy na vládní úrovni je možné identifikovat politickou vůli. A existuje taky eh, taková ochota eh, vylézt z krunýře, prostě z toho svého pískovišťátka a spolupracovat. Otázka tedy je, nakolik třeba rozvojová politika je kooperativní vůči jiným eh, rezortům či oblastem politiky v rámci jedné vlády. A já si myslím, že v Evropské unii eh, musí vzkázet daleko více iniciativ z dola. Prostě je třeba být skutečně otevření, egoističtí a pracovat jako tým v rozvojové politice. Otázka tedy je znovu, kde je, kde se nachází politická vůle a zda vůbec existuje. Myslím, že jste položili velmi zajímavé otázky a máme ještě pár minut. Je to obvyklý problém jak e, to všechno rozpracujeme, jak lidi přesvědčíme, že e, tyto humanitární věci se musí dělat a že to jsou veřejné peníze, které chceme utratit efektivně a je potřeba utratit efektivně a my se o to snažíme. A já jsem byl taky jednou pravodajem pro e, nouzové potraviny a byl jsem a e, pozván e, na e, první setkání do Francie. Bylo to první na takové té cestě a přes 20 ministrů mi tam řeklo, jak by se to dalo dělat. A během 100 dnů jsme našli ty peníze a schválili jsme zákon. A lidi se tomu věnovali. A šlo nejenom o potraviny. A e, nejdůležitější je respektovat principy e, správné zprávy a vlády. Řekněme jenom v Irsku. E, náš parlament, obě komory, schválí vlastně každý zákon, který mu dych je povolen psanou ústavou. A tak my nakonec můžeme tohleto dělat i v Evropské unii. Vždyť my můžeme rozpracovat a, a, e, toto všechno, můžeme odstranit ty strachy, které tady jsou a můžeme spolupracovat. A myslím si ale, že do té doby, než e, bude vláda, než budou vlády pod, vla, pod tlakem národních parlamentů, tak pořád ty bariéry bariéry budou. A s vámi bychom chtěli pracovat v tom smyslu, že my respektujeme národní parlamenty, vy respektujete nás a my navzájem vlastně si odpovídáme za to, co děláme, skládáme sobě účty. Jsme v obtížné situaci veřejné finance v Británii i nakonec v jiných zemích eh, jsou velmi umezené a dosáhnout toho eh, eh, těch 0,7 výzkum je, není snadné, je to těžké, ale jsou země, kde se to daří, kde to jde. Takže i fakt je, že eh, ta schopnost je, ty dovednosti existují a dají se použít. A společně se eh, toho můžeme taky dosáhnout. Ten proces je těžký a ta zpráva se teprve vypracovává, bude dokončená, doufám, někdy koncem léta a snad tedy ji budeme moci, se, se jí budeme moci věnovat v září a potom budeme moci e, uskutečnit vzájemné další výměny. A poslední věta, o které si myslím, že je důležité. Snažíme se využívat moderní způsoby komunikace. A kolegové, dneska se fyzicky setkáváme a máme tím pádem tedy e, osobní kontakt, ale můžeme po, lépe využívat moderní způsoby komunikace. Evropský parlament nedávno zavedl web streaming zasedání výborů mezi dalšími významnými nástroji, které už používá, takže i e, poslanci národních parlamentů vlastně mohou využít takových technologií, jako jsou třeba velké videokonference. Já jim velmi věřím. Děkuji vám a věřím, že to je začátek procesu, e, kterém to dosáhneme mnohem víc. E, máme cíl 13 tisíc dětí, které každý den přežijí a budou žít. Eh, může to být, řekněme, 12 nebo 13 tisíc, které nezemřou a společně se nám to podaří. Takže děkuji, že jsem měl příležitost společně s předsedkyní Evou Jolly, s předsedkyní tohoto výboru předsedat této části. Děkuji vám. Merci. Eh, Děkuji. A nyní se dostáváme k závěru našeho setkání. A na závěr bych ráda přivítala pana Peta Brýna, předsedy Společného výboru pro zahraniční věci a obchod Irského parlamentu. Irsko teď předsedá radě v tomto pololetí. A já vás požádám, abyste z těchto dvou částí našeho zasedání stručně vyvodil závěry. Prosím, máte slovo maximálně na 10 minut. Mnohokrát děkuji. Děkuji, paní Jolly. Chtěl bych říct, ještě než začnu, že toto je dnes dopoledne velice prospěšná konference. Já bych řekl, že je opravdu zajímavá. Dokazuje mi to, jak velkou sílu máme my jako národní poslanci a europoslanci, když mluvíme jedním hlasem. Samozřejmě teď se rozjedeme zpátky domů do svých národních parlamentů a tam musíme zajistit, že soudržnost politik a společné programování budou součástí našich rozvojových programů. Ach, chci také poděkovat bývalému kolegovi Gay Mitchellovi. Já jsem s ním pracoval řadu let, musím říct, že to je ztráta Irska, nicméně přínos pro Evropský parlament. Já myslím, že rozhodně můžeme ocenit i vaši úlohu v tomto vývoji pro rozvoj. A také eh, jménem zástupců irského parlamentu a irského předsednictví eh, mohu říct, že je že jsme poctěni tím, že můžeme vystoupit na této konferenci, rozhodně vyřídíme v našem parlamentu všechny názory, které jsme vyslechli tady. V březnu jsem uspořádal druhé zasedání Meziparlamentní konference pro e, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Poslanci národních parlamentů a europoslanci měli příležitost k výměně názorů. Já myslím, že to ukázalo velký potenciál větší soudržnosti politik v celé Evropské unii v řadě oblastí. A myslím, že je pouzbudivé, že dnes dopoledne tady pozorujeme stejný proces mezi parlamentních kontaktů, které pokračují právě na této konferenci. A myslím si, že je velice dobré, že zpravodajka pro tyto otázky se tomu nadále věnuje. Samozřejmě Chci také poděkovat eh, naší hostitelce paní Evě Žoli, která uvádí do praxe doporučení, kterých se jí dostává. Samozřejmě spousta lidí mluvila o současné globální ekonomické krizi a jejím dopadu na rozpočtová omezení pro vlády v celé Evropské unii. Samozřejmě vlády se musí zaměřit na klíčové priority, které musí naplnit. Veřejnost eh, má velký zájem o to, jak se vynakládají veřejné prostředky. Všude se eh, šetří, ale navzdory těmto opatřením v našem rozpočtu podpora veřejnosti v naší zemi, v Irsku, je velice vysoká ve vztahu k rozvojovým programům. To se projevilo i nedávno v průzkumu, který provedla zastřešující skupina nevládních organizací u nás rozvojová pomoc představuje asi 650 milionů eur. Ten průzkum těchto nevládních organizací ukázal, že 76 osob schvaluje programy podpory v Irsku. A to je velice vysoké vzhledem k tomu, jak na tom teď jsme z hlediska ekonomického rozvoje. Samozřejmě daňoví poplatníci chtějí vědět, jak si jejich poplat- peníze vynakládají, jestli je to účinné. A to je důležité. Veřejnost je nakloněná příznivě programům. Musíme poskytnout prostor, který umožní větší efektivitu a soudržnost politik. Politických cílů nemůžeme dosáhnout jen prostřednictvím podpory, pomoci, půjček. Musíme se zaměřit i na další oblasti, včetně migrace, bezpečnosti, klimatu. Všechno toto může mít jak do, m, mm, příznivý, tak negativní dopad na rozvojové chudé země. Je to opravdu všechno zásadní při hledání našich politik. A soudržnost politik je v tomto ohledu naprosto klíčová. V roce 2006 Irsko zveřejnilo Bílou knihu o pomoci a také v roce 2012 dokumentem o udržitelnosti rozvoje. A samozřejmě to všechno souvisí i s programy a dohodami EU. V roce 2006 v té bílé knize bylo zdůrazněno, že soudržnost je nejenom to, že zkontrolujeme, jestli nějaké rozhodnutí nemá negativní vliv na rozvoj. Jde také o to, abychom využili veškerý potenciál, veškeré myšlenky, podněty, které by mohly přispět k udržitelnému globálnímu rozvoji a pomoct naplnit cíle. Co se nám od roku 2006 podařilo? OECD a také další mezinárodní agentury uvádějí, že Irsko je na tom velmi dobře z hlediska účinnosti. Centrum pro globální rozvoj ukazuje, že Irsko je jedním ze tří dárců, který ve čtyřech oblastech dosahuje nejvyšších výsledků. A nezávislé posouzení irské podpory z hlediska příslušné agentury je také velmi příznivé. Stále ještě musíme řešit spoustu výzev, a to v kontextu Bílé knihy z roku 2006. Klíčovými výzvami, a o některých už se mluvilo dnes dopoledne, především pokud je o roztříštěnost a duplikaci, eh, já myslím, že problém fragmentace pomoci se podle mě musí řešit. V Irsku máme devět prioritních programových zemí, nicméně podporu posíláme do více než 80 zemí a musíme lépe poměřovat výsledky v oblasti rozvoje. Samozřejmě to je vždycky velmi obtížné. A samozřejmě naše programy a ambice musí odpovídat stávající kapacitě. Nová politika irské vlády pro mezinárodní rozvoj vychází z té bílé knihy. Očekává se, že nadále posílíme angažovanost a budeme se snažit o udržitelný přístup. Máme už nějakou dobu určitý proces, pomáhá nám to dosahovat soudržnosti politik. A máme také fórum pro dialog k tomu, jak nejlépe využít expertízu a dovednosti, které máme k dispozici ve všech ve veřejné správě, abychom naplnili programy. Máme určitý výbor, jeho sekretariát je v kontaktu se všemi zúčastněnými, včetně zástupci občanské společnosti a akademických kruhů jsme napojeni na neformální síť EU a také se účastníme příslušných setkání. Každý rok jde 30 milionů eur na výzkum, aby naše práce byla také podložena. Soudržnost našich programů zajišťuje je také zajišťují pravidelná setkání, probíhá koordinace mezi jednotlivými útvary. To zajišťuje úspěch vládních programů a vylepšit tu komunikaci. Já myslím, že to je také důležité. Ta komunikační vazba, úzké kontakty mezi jednotlivými útvary jsou opravdu důležité. Nepotřebujeme nějaké dlouhé elaboráty. V loňském roce výbor, kterému předsedám, předložil zprávu o účinnosti a soudržnosti podpory. Například jsme zdůraznili, že musíme zajistit soudržnost mezi podporou nebo politikou podpory a širší strategii naší vlády. Malcolm Bruce o tom dnes dopoledne mluvil v souvislosti s tím, že obchod musí být propojený s politikou podpory. A naše ambasáda v Africe by podle nás každý rok měla podávat zprávu parlamentu o pokroku v tomto ohledu. Výbor a vláda dále spolupracují Snažíme se posílit to, co děláme, dosáhnout větší transparentnosti. Já myslím, že kolega z Belgie to řekl velmi jasně. Důležitý je parlamentní dohled. Poslanci v příslušných zemích musí přesně vědět, jaké prostředky přicházejí z jiných zemí. Aby mohl probíhat parlamentní dohled, aby se vědělo, jak se ty peníze vynakládají. Částečně jsme doporučili, aby vláda jednoznačně komunikovala s veřejností, aby všichni věděli, nakolik účinná pomoc je. A náš výbor také požadoval, aby vláda podpořila větší koordinaci nevládních organizací. A to podle mě vychází z toho, s čím souhlasíte zřejmě i vy všichni, a totiž, že koordinace dárců je zásadní pokud se máme vyhnout duplikaci a pokud máme dosáhnout efektivity. Tento princip se také projevuje na úrovni EU v principech a závazcích EU v této oblasti účinnosti pomoci i z hlediska toho rámce společného programování. Jak víte, v květnu 2012 komise potvrdila, že společné programování v roce 2012 začneme provádět v šesti zemích. Já myslím, že dnes dopoledne komisař jednoznačně uvedl, nakolik důležité to společné programování je. A já vím, že koncem roku 2012 byla vybrána Etiopie jako pilotní země pro společné programování EU. Členským státům se do toho sice úplně nechtělo, nicméně lepší vysvětlování výhod těchto společného programování pomohlo překonat určité překážky a já doufám, že to také pomůže vylepšit dialog i v sektorových politikách a dobré zprávě. Naše vlastní ambasáda v Addis Abebě, irská ambasáda, kterou náš výbor navštívil minulý rok, se aktivně zapojila do diskuzí o společném programování. Se zámem eh, očekáváme doplnění, dokončení tohoto úkolu v Etiopii, abychom například eh, v nadcházejících týdnech odsouhlasili společnou strategii. Já doufám, že ten návrh strategie naplní hlavní cíl a společnou vizi společné práce na tom, abychom se postavili výzvám, abychom měli vládní plány, které budou znamenat, že politiky Evropské unie budou odpovídat tomu, co potřebují naše partnerské země. Loni v říjnu jsem vedl delegaci našeho výboru v Sierra Leone, abychom viděli, co tam dělá irská kancelář pro podporu. A velký dojem na mě udělalo to, jak malý tým pracuje na základě partnerských vztahů s místními a mezinárodními nevládními organizacemi, například zámu podpory nutričních programů, o tom jsme mluvili, mluvili jsme o rozvojových zemědělských projektech, mluvili jsme také o těch klinikách. Výhody účinné koordinace byly naprosto zřejmé i v tom malém měřítku. I ostatní výbory to jistě také viděli na vlastní oči jinde. A ukázalo mi to, jaký rozdíl může způsobit koordinace v zemi, kde jsou opravdu, kde je opravdu šokující umrtnost novorozenců. Ono je to šokující v celém rozvojovém světě. Je tam také sexuální násilí a nedostatečný rozvoj. Já doufám, že dokážeme prohloubit naši činnost a zaměříme se na ty, jejichž životy závisejí na diskuzích a rozhodnutích, která děláme my. A na tom, jak naplníme své sliby. Paní předsedkyně, na závěr bych vám chtěl upřímně poděkovat za to, že jste uspořádala toto velice důležité setkání, jako jsem říkal, je na nás, jako na poslancích, v národních posla- parlamentech i v Evropském parlamentu, abychom doma tlačili na naše vlády, aby se ta doporučení realizovala. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le président. Mnohokrát děkuji. Máme ještě pár minut na diskuzi. s předsedou výboru pro zahraniční činnost a mezinárodní obchod Irského parlamentu. Požádám vás, abyste se omezili na jednu minutu. Ale pokud se nahlásí někdo, poděkuji předsedovi výboru pro zahraniční záležitosti a obchod. Poděkuji všem zúčastněným za bohatou výměnu názorů dnes dopoledne, za to, jaká témata jste nastolili. Ještě máme před sebou dlouhou cestu, pokud chceme dosáhnout pokroku z hlediska soudržnosti politik v zájmu rozvoje. A jak už jsem říkala na úvod, soudržnost politik rozvoje neznamená jenom soudržnost mezi členskými státy a parlamenty. Jde také o globální otázky. A chtěla bych připomenout, že nezákonné finanční toky jsou desetinásobně vyšší v porovnání s rozvojovou pomocí, kterou posíláme těmto zemím. Takže naše daňové režimy významnou měrou přispívají k tomu, jak se financují státy, jak se financují rozvojové země. A toto je otázka, kterou vy byste doma také měli promyslet. Uzavírám toto zasedání a ráda bych vás všechny pozvala na lehký oběd, který se bude podávat v chodbě a budeme moct pokračovat naší diskuzi. Mnohokrát vám děkuji a naviděnou za okamžik.